Mohu tedy všechny přivítat na prvním zasedání ze čtyř zasedání, které se konají tento týden. Budeme mít eh, velice nabitý program. Máme vlastně tři zasedání, ne čtyři, protože eh, ještě ve čtvrtek eh, odpoledne máme soukromé zasedání, ale máme tři zasedání v rámci výboru. Takže máte před sebou návrh pořadu jednání. Požádám vás o přijetí návrhu pořadu jednání. Dobře, čili program je přijat. A nyní oznámení předsedy. Chtěl bych vám pouze připomenout, že toto zasedání je k dispozici na webstreamu. První část byla in kamera, čili bych chtěla přivítat všechny onlineové posluchače a také bych chtěl upozornit, že máme newsletter, kde probíráme jednotlivé body našeho zasedání i ostatní důležité body, takže pokud máte možnost, můžete se přihlásit a budete dostávat tyto informace pravidelně. Zítra ráno se podíváme, kolik vás bude, ale teď už nás je před tisíce. Snažíme se, abychom měli ale počet dvou tisíc předplatitelů nebo odběratelů. Dále máte zápis z posledního zasedání, které se konalo v prosinci a v listopadu. Pokud máte jakékoliv poznámky k těmto zápisům, tak prosím informujte sekretariát. Pokud sekretariát neobdrží žádné poznámky do zítřka, do poledne, tak budeme považovat tyto zápisy za schválené. Nyní se dostáváme k dnešnímu programu a jsem velice rád, že mohu přivítat přítele výboru IMCO. Byl členem tohoto výboru od doby jeho vzniku roku 2004, pan Manders, a budeme se zabývat otázkou názvu textilí a souvisejících označování textilních výrobků etiketami dám slovo jednotlivým kolegům, kteří se zabývali přípravou tohoto materiálu, pan Svensson, Sardiny a další. A pokud vím, za které máme i zástupce komise, nevím, kdo bude hovořit, a jménem komise, pan Žerách. Dobře, takže vás vítáme jménem komise. Chtěl bych vám připomenout, že jsme učinili první čtení v roce 2009-2010. Nyní máme společné stanovisko rady a pan Mandes nás bude informovat o tom, co si o tomto stanovisku myslí. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máte pravdu, máme první čtení a jak víte, je to kombinace tří stávajících směrnic a komise, návrh komise přichází s nařízením, tak to se mi to líbí, protože tím máme celkový přehled legislativy v Evropě. V tuto chvíli Máme velice plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji. Měli jsme setkání ještě před touto schůzí. Všichni byli přítomni, čili jsem byl velice rád a dosáhli jsme téměř jednomyslnosti. Bavili jsme se o našem přístupu. Co se týče komise, také jsme měli několik velice plodných setkání a komise i Evropský parlament v podstatě to vidí velice podobně. Nicméně někdy v rámci zpráv v eh, postupu spolurozhodování rada často není ochotná přiblížit se k stanovisku komise a Evropského parlamentu. Belgické předsednictví se o to pokusilo, nicméně se jim to úplně nezdařilo v tomto případě a doufám, že maďarské předsednictví tedy dokáže ukončit toto vydávání. Je tady několik kontroverzních otázek, například původní označování Eh, hlasovali jsme pro dvojí systém, povinný systém eh, u dovezených produktů do Evropské unie, protože je tady celá řada ekonomických regionů jako Kanada, USA, Mexiko, Brazílie, Austrálie, Indie, Čína. Všechny se ptají, proč bychom neměli vytvořit eh, rovné podmínky. A potom máme dobrovolný systém, to bylo jasné, že to bude dobrovolný systém, nicméně rada namítá a eh, má určité námitky proti oběma systémům a nenabízí žádné řešení. Myslím, že budeme tedy muset pokračovat a budu muset eh, individuálně přesvědčit jednotlivé ministry, aby neblokovali tyto věci. Od schválení Lisabonské smlouvy, máme větší pravomoci v oblasti spolurozhodování, což se týká nekalých eh, obchodních praktik. Nemůžeme mást eh, spotřebitele, pokud bychom se mohli vyhnout takovýmto praktikám, tak tato směrnice zajistí dobrý postup. Máme velice dobrou podporu v Evropském parlamentu, mezi tím jsme měli zprávu Muscardini. Slyšel jsem, že tato zpráva má také valnou většinu v Evropském parlamentu a slyšel jsem, že také zablokována v komisi, což ale je otázka označování původu, země původu. Nesmíme diskriminovat eh, země a vůči sobě musíme zajistit, aby Evropská unie učinila krok ku předu. Další kontroverzní bod je jazyk v případě textilních eh, produktů. Co je dobré, že tady se objevil systém, který je k dispozici na internetu, kde už je náš návrh. A je zvláštní, že to rada nechce přijmout. Je tam celá řada věcí, které byly eh, vyvinuty a někdy to často ani nevíme, což je škoda. Pokud to kolik zajímá, tak vám mohu rozeslat kopie. Jenom chci poukázat na to, že to už existuje. Čili proč bychom to mohli udělat pro spotřebitele, pro průmysl, proč tedy nemůžeme zajistit, aby tyto systémy, které už existují, přijali. Dále označování hraček. Probírali jsme to se stínovými zpravodaji, usoudili jsme, že to není úplně náš problém, protože směrnice o hračkách je velice složitá. Dále materiály z zvířat. To jsou produkty, které vytváří problémy. Proti tomu je rada. Dále jsem viděl návrh harmonogramu. kdy máme zahájit trialog, ale jeden z nich se má konat ve Štrasburku. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom měli zasedání ve Štrasburku. Možná to můžeme trochu pozměnit v tomto hledisku. A pochopitelně Tady vzniká možnost, protože zahajujeme druhé čtení, nemůžeme předkládat nové otázky, můžeme pouze spojovat určité pozměňovací návrhy, které již byly přijaty v rámci čtení, v prvním čtení této zprávy. To jsou tedy hlavní body, které musíme nyní řešit. Už jsem odeslal několik dopisů jednotlivým ministrům, abych je přesvědčil. Možná když se podíváme na otázku patentů, tak spolu s ministry můžeme najít řešení, protože některé země jsou proti patentům, ale někde naopak zase chtějí schválit tento zákon, čili takto bychom mohli najít konečné řešení. Co bych chtěl navrhnout vám, pane předsedo, nemá to nic společného konkrétně s tímto materiálem, ale možná bychom mohli připravit zprávu z vlastního podnětu, jak zlepšit znalosti na vnitřním trhu, jak pomoci našim spotřebitelům, protože je tedy velký nedostatek. Spotřebitelé často nevědí, jak jim vnitřní trh pomáhá. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za vaše poznámky a máte možnost možná v rámci aktu o vnitřním trhu, abyste působil na naše spotřebitele týká se to občanů, čili zcela jistě kolega, který se zabývá tímto dokumentem, se bude těšit na pozměňovací návrhy. Co se týče označování eh, textilí, tak co se týče harmonogramu, chtěl bych připomenout, že máme velice přísný harmonogram v rámci druhého čtení. Měli bychom požádat o měsíc navíc, abychom mohli zvážit tento materiál a eh, harmonogram zůstává velice nabitý. Očekáváme, že naplníte tento harmonogram. Měli byste poslat své návrhy, abychom je mohli přeložit do 8. 2. dále 28. 2. Jo, o tom budeme zvažovat a 3. března to musí být dokončeno a 22. března to budeme hlasovat. Další vyjednávání se budou odvíjet od přání koordinátorů, kteří budou chtít vyjednávat s radou. Zda tady se jim podaří dosáhnout odhlasování v rámci druhého čtení. Je plně na vás, abyste to probrali s koordinátory a to platí také v případě jakékoliv možné zprávy z vlastního podnětu. Takže každopádně děkuji za tato slova, protože i když Rada přijala celou řadu našich pozměňovacích návrhů, tak je tady celá řada zásadních otázek, na kterých se neschodneme a tím váš úkol bude docela zajímavý bude zapotřebí, abychom měli celou řadu setkání se zástupci rady, takže jsem velice rád, že mohu přivítat maďarské eh, předsednictví. Máme tady předsedu nebo předsedkyni pracovní skupiny, takže teď asi začíná tušit, co jí čeká. Paní Jakob, prosím. Paní Jakob je tady přítomna za maďarské předsednictví. Teď tedy bych požádal stínové zpravodé. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěla zdůraznit eh, velmi dobrou práci, kterou odvedl pan zpravodaj Menders a také ostatní stínoví zpravodajové. Snažili jsme se nalézt eh, společné stanovisko, kompromis, neboť nyní rozšiřujeme pole působnosti tohoto, naříze, tohoto nařízení. Jde nám o to, abychom e, začlenili také původní označování a další označování týkající se nových e, etiket. To je důležité pro zvýšení ochrany spotřebitele. Stanovisko, které jsme schvalovali 28. května, to je rozhodně krok ku předu. Podařilo se nám totiž získat velkou většinu pro tento návrh. Nyní se musíme snažit sejít s radou. Zatím ještě nedošlo k vydání stanoviska ze strany rady k tomuto původnímu označování. Několik států eh, ovšem podpořilo tento návrh. Nejde pouze o malé země, například Itálie, Francie, Portugalsko, Rumunsko a také Litva se postavili na naši stranu. Já se domnívám, že cílem e, původního označování respektive v označování původu je jednou eh, z nejdůležitějších částí, o které se zde bavíme. Posílí to totiž ochranu spotřebitele. Spotřebitelé by v takovém případě měli mít možnost vědět přesně, kde byl vyroben daný výrobek. Nejde nutně pouze o poslední část výrobního procesu, která by měla být eh, označena v tomto eh, označení původu. Jde o označení, které nepokrývá celý proces výroby. Ať jde například o příští posledního knoflíku na eh, danou textilii nebo poslední úpravy, Myslím si, že eh, by vždy mělo být jasně řečeno, zda něco pochází z Itálie nebo jiné evropské země. Je důležité eh, také pro země, které nepřesunuli svoji výrobu, aby měli nějakou výhodu z tohoto evropského systému. Já si myslím, že důležitá je také situace po Lisabonu. Tato situace bere v úvahu více aspektů a rada by eh, to také měla zohlednit. Zde spolehám na maďarské předsednictví. Předsednictví bude mít výhodu, bude mít možnost využít eh, této výhody. Jde o něco, po čem spotřebitele volají již dlouho. Snaží se mít více informací o tom, co nakupují. Rada to blokovala již od roku 2005 a myslím si, že nyní nastal čas, aby chom uh, omezili lobování, které k této otázce existuje. Náš výbor se bude snažit posílit vnitřní trh a Montyho zpráva obsahuje cíl, který jsme si stanovili. Snažíme se také podpořit náš cíl posílení evropské ekonomiky. Vzhledem k tomu, že textilní sektor spolu s cestovním ruchem je oblast, která je jedním z hlavních motorů evropské ekonomiky. Takže já se domnívám, že toto je jeden ze základních kamenů a my tento sektor musíme chránit. Z tohoto důvodu bych se připojila k tomu, co zmiňoval pan zpravodaj a chci říci, že podporuji to, co zmiňoval. Je velmi důležité, aby pan Menders pokračoval ve své práci a snažil se z, e, z, začlenit pravidla označování původu. Má totiž podporu parlamentu a tato podpora již byla vyjádřena dvakrát. Poprvé v oblasti textilu a za druhé ve Muscardiniho zprávě. Takže já přeji panu Mendersovi hodně úspěchů, může spoléhat na e, moji podporu. Děkuji. Děkuji paní Komi. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, děkuji panu Mandersovi za výbornou práci, kterou odvedl. Nacházíme se ve druhém čtení a rozhodující v tom eh, bude, aby spotřebitel v konečném důsledku dostal více informací, informací kvalitnějších a jasnějších, když si něco chce koupit. To by přece mělo být naším hlavním posláním a za to se musíme být. Ehm, bohužel rada tady nemá velké chutě eh, v něčem polevit u technických aspektů, polevila, ale neustoupila u politických požadavků parlamentu. My jsme přišli s návrhy, které by měly spotřebiteli umožnit lepší informace o tom, co si vlastně kumuje. A v této zásadní otázce nám rada nevyšla vstříc. Pokud chceme se dobrat nějaké řádné vzájemné dohody, tak v tom opravdu musí rada ustoupit. Děkuji, jak už jsem řekla eh, Tojne Mandersovi, ten nás do toho všeho velice dobře zatáhl a doufáme, že to bude takto pokračovat. Děkuji. Děkuji, paní Šaldemoze, paní Hrůle, prosím, jako další. Já eh, Budu hovořit poměrně krátce. Pan Manders se sice musí snažit, aby se mu to podařilo prosadit, ale já upřímně řečeno jsem od samého začátku už byla skeptická v tom, že rada bude o poměrně technické složky ochotná k politickým ústupkům. Uvidíme, co se nám ve druhém čtení vůbec podaří. Uh, Mrs. Paní McClarkin. Děkuji. Já bych ráda všem připomněla, nám všem, že cílem je umožnit, aby se nová vlákna, nová, nové textilie rychleji mohly dostat na trh pomocí lepšího označování, tedy jakékoliv další pokusy budou proti tomuto hlavnímu cíli. A tady musím eh, potrhnout, že opravdu eh, na trhu textilí se to musí vše odehrát rychle, tedy musíme se snažit dobrat cesty, abychom přizpůsobili to, co někomu nevyhovuje. A jinak eh, to, co podporovala moje frakce, eh, my jsme ochotní kompromisům, v, tom, v té otázce toho dobrovolného systému, že by tady nebyl povinný. A když se podíváme na doložku přeskumu, tam je mnoho politických aspektů. Ať už tedy s nimi můžeme souhlasit nebo ne, tam byla trochu mm, jakoby přehnané požadavky. Tedy podívejme se ještě na to jednou z sektorového hlediska, mm, například alergeny, alergenské látky. To je dodanou přidanou hodnotou pro spotřebitele. To braňme a jinak musíme hájit výjimutí zakázkového zboží a rovněž to, abychom právě podpořili malé střední podniky, například eh, šití oděvu na zakázku a tak dále, ale tady musíme s radou nalézt nějaký společný jmenovatel a možná i přijmout některé jejich námitky, tak abychom nakonec přišli s něčím, co podnikatelům i spotřebitelům opravdu pomůže. Omlouvám se, že tady trochu narušuji šiky, ale nesmíme zapomínat, proč vůbec nad touto, mm, tímto dokumentem pracujeme. Ano, máte pravdu i vy, i paní Rule. Vlastně já rovněž jsem chtěl připomenout eh, členům tohoto výboru, že samozřejmě tady u této legislativy máme velice konkrétní cíle, totiž abychom zlepšili sektor výroby vláken a textilí z hlediska modernizace a jakým jakou měrou by se nám podařilo do toho určitým způsobem propašovat vlastně i politické cíle, to nevím. Například otázka označování původu. To je vlastně obchodní záležitost, to není nic i kdybychom to chtěli, aby to se zde nějakým způsobem vměstnalo, nevím, zda se tím vlastně zabýváme. Takže tady se možná zpravodaj se stínovými zpravodaji musí nejdříve shodnout na těch zásadních politických cílech a možná bychom dokázali z komise a z rady nějakým způsobem dostat takové, takovou deklaraci, prohlášení o například nutnosti dodatečné práce v určitých oblastech. Tam se nám někdy pak dokáže dařit, kdy například komise souhlasí s tím a tím a zároveň přislíbí, že se ještě něco něčím bude zabývat, takže možná by to měl zpravodaj zvážit. Já se zeptám ostatních členů toho výboru, zda někdo ještě se chce ozvat. Pokud ne, tak se obracím na pana Durala z komise, aby nás seznámil s tím, jak to podle něho vypadá a jak to bude vypadat dále s touto záležitostí, s tímto návrhem. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád potrhal že komise přišla s posledním svým postojem k těm navrhovaným pozměňovacím návrhům. Totiž zásadní věci v té oblasti z našeho pohledu to jsou ty, jako například 19. Eh, pozměňující návrh výjimka pro zakázkové zboží, že si smějí používat nezávislé symboly a rovněž povinnost eh, označovat hračky z textílí. U ostatních pozměňující návrhů, tam se ještě musíme pobavit o formulaci trochu možná, ale jinak je v celku jsme ochotni přijmout, ať už eh, tedy principiálně, anebo úplně. Eh, jsme ochotni s nimi tedy žít, s těmi ostatními. Samozřejmě jsme si vědomi, že konkrétně ten pozměňovací návrh jež se týká země původu a pozměňující návrh, jež se týká um, látek eh, zvířecího původu, že to jsou kontroverzní um, pozměňující návrh z hlediska rady. Ale komise je podporuje. Nicméně, samozřejmě jsme přístupní i z hlediska toho, že jsme ochotni například být těmi facilitátory, kteří pomůžou nějakému navození společného postoje nebo dohody, protože eh, náhrazení těchto tří směrnic touto směrnicí. To bude něco, kde jak národní orgány, tak podnikatele i spotřebitele všichni z na tom pouze získají, tedy je to v zájmu všech. Děkuji. Výborně, děkuji pane Diorale. Jak už jsem řekl, my už jsme eh, samozřejmě eh, vzali na vědomí, že máme maďarské předsednici a oni nám k tomu ještě něco řeknou později. Pane Mandersi, máte k tomu ještě něco, ať už co se týče nějakého harmonogramu nebo závěrů z té výměny názoru? Děkuji. Já mám tedy časový harmonogram, ale vy už jste vlastně vše řekl, já už to nemusím opakovat, myslím, že by to mělo být všem jasné, mám to před sebou. Rád bych opravdu šel tou cestou, kterou jsme zde nasínili. Se, um, si jistý, že do konce března nějaké řešení najdeme. Někdy je to těžké, tedy potřebujeme samozřejmě, jak se říká, být tři, abychom si zatančili ale doufám, že se to nakonec podaří a že v březnu budeme hlasovat. Děkuji. Já tedy využiju té příležitosti nyní, než přejdeme k dalšímu a za přítomnosti pana Manderse zmíním, že jsme na titulní straně našeho newsletteru, že máme společný postoj ohledně poplatku u mobilních telefonů, tedy že práce právě našeho výboru v tomto legislativním období, toho si prosím všichni všimněme, že náš výbor je takto prominentní a rovněž máme tady paní Rüle jako zpravodajku, Ona sice mi nyní nenaslouchá, ale jí se to též týká. Heidi, já právě tady hovořím o naše proslulosti. My máme stejné problémy s, s tablety, totiž otázka zase dobíječek. Aha, dobrá. Ne, já sice hovořím o trochu něčem jiném. Totiž eh, po této skvělé zprávě o uh, unijní problematice veřejných zakázek nám komise sdělila, že ve čtvrtek vydají zelenou knihu týkající se modernizace unijní politiky veřejných zakázek, takže to bude ve čtvrtek a možná bychom to měli sledovat tak, abychom všichni připravili takový, takovou první reakci. Je výborné, že komise reagovala na náš požadavek nějakým způsobem zavést nějaký řád v těch veřejných zakázkách, takže se podíváme, co z toho vyplývá. Jenom jedna poznámka. Vidíme standardizaci těch eh, dobíječek a eh, konektorů. Pokud tedy opravdu spolupracujeme, tak možná změníme i celý svět a dobereme se globálního standardního formátu. Dobrá, a u toho textilního označování rovněž, že jo? Dobrá, a nyní už vážně přecházíme k dalšímu, neméně důležitému projektu a rovněž s globální tedy dopadem, protože i tam se snažíme dobrat nějakých globálních standardů, totiž zlepšení eh, dohledu nad eh, trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a tady nám eh, pan van de Kamp eh, uvede problematiku, pak tady mám pana Manderse, paní Rühle a já jsem stínem ze své frakce a paní Salvini, ještě tady někteří nejsou, ale máme tady tedy tým stínových zpravodajů a nejdříve pan van de Kamp, který nás uvede do problematiky v aktuální podobě. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Poté, co pohovořil pan Mandis, tak teď jsem na řadě já. 31. listopadu 2010 jsme měli spoustu práce. 31. listopadu jsme měli první výměnu názorů a od té doby jsem hovořil se zástupci průmyslu, zástupci nutlivých eh, zainteresovaných skupin, Chtěl bych na úvod poděkovat pracovníkům INCO za podporu tohoto projektu a měli jsme tři návštěvy, které potom jsou naplánovány na únor. Byl připraven seznam otázek, který byl předán také stínovým zpravodajům. Pokud tak se ještě nestalo, tak obdrží tento seznam. Požádáme také odpovědi na otázky, které jsou kladeny spolu s tímto dokumentem. Několik bodů. <clears throat> Diskuse by se měla zaměřit především na čtyři základní prvky. V první řadě je otázka, co bude spadat a nebude spadat do působnosti této směrnice. Není asi úplně jasné, zda tam mají také spadat elektronicky poháněné motorky, malá vozidla, čtyřkolky a tak dále. Další otázka se týká bezpečnostních opatření. Uplatňujeme velice přísná opatření a chceme zjistit, zda bezpečnostní zařízení možná nebudou potom dražší než samotné vozidlo. Je dobré si tady tyto otázky promyslet. Je tady celá řada lobbystů, kteří chtějí zajistit určité změny. Chceme ale každopádně zajistit dobrou rovnováhu. Dále je to otázka ekologických opatření. Ti, kteří nejsou ochotní pracovat ty, ty, kteří nechtějí provádět tyto změny, tak průmysl je ochoten tyto změny rychle provést. V podstatě se to týká informací eh, o opravách. Není to informace, která je poskytnutá dealerům, ale tyto informace musí být poskytnuty jednotlivcům a také lobbystům. To je tedy úvod do druhého kola diskusí v případě této směrnice nebo nařízení, pardon, děkuji. Thank you very much. Uh, děkuji mnohokrát. Paní Westfalen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als allererst Děkuji, pane předsedo. Já nejdříve bych začala tím, že poděkuji panu Vetkam za tedy plodnou spolupráci, za vše. Ono je to totiž velice technické téma a přivádí mě to hned eh, na začátek poměrně dlouhého seznamu otázek, které mám i já. Totiž my jsme na samém začátku naší práce a ještě stále jsme téměř v takovém pokusném stádiu, kde mnoho otázek je otevřených. V podstatě ale bych nejdříve ráda nastínila pár záležitostí. Za prvé, musíme děl- udělat opravdu vše, abychom nabídli uh, motorkářům a těm, jež používají tato vozidla, nabídnout to nejlepší. Jak víte, v evropském silničním provozu je počet smrtelných obětí a zraněných právě u um, řidičů motorek a dvoukolových vozitel se neustále zvyšuje, zatímco u řidičů automobilů se snižuje. Tedy opravdu tady musíme vyvinout silnější snahu, abychom nabídli těm, řidičům a řidičkám, jež tato vozidla e, používají, lepší bezpečnost. Zároveň položím ještě otázky, které v průběhu tohoto procesu budou muset být zopovězeny a mají pevné místo. Za prvé poukážu na to, že když já hovořím o systému ABS, to je právě ten systém e, proti blokování brzdný systém ABS, ale ono se to vykládá různě. Jedna z otázek, která teda musí být zásadně zodpovězena, se týká toho, zda je to technicky proběditelné u vozidel L1, tedy mopedy, anebo um, L2 vůbec vybavit takovýmto systémem ABS? Zda je to tam technicky proveditelné? Druhá otázka, která na to navazuje. Totiž, jaké obtíže by měli výrobci malosériových vozidel u této kategorie při tom, kdyby je museli nějakým způsobem přizpůsobit novým požadavkům. To je důležité. Další věc, jež bych si ráda vyjasnila, totiž kombinované brdné systémy, totiž CBS, na, jsou schopny nabídnout stejný standard bezpečí jako systém ABS? A další otázka, která se zde nabízí, totiž pokud opravdu je to ABS, který je bezpečnější ve srovnání s CBS, neměli bychom tím pádem v tomto nařízení to říct zcela jasně a rovněž víceméně závazně zavést systém ABS v této kategorii já doufám, že v průběhu naší práce odpovědi na tyto otázky najdeme. Zatím zůstanu pouze u těchto poznámek a těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Myslím si, že je důležité identifikovat hlavní otázky související eh, s touto problematikou. Nyní předávám slovo panu Mandersovi, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem těm, kteří se podíleli na práci na této otázce. Vím, že pan zpravodaj se plně snaží na tomto pracovat, takže myslím si, že odvedená práce bude kvalitní. Co se týče tohoto nařízení eh, a povolování eh, daných vozidel, myslím si, že otázka je poměrně komplexní a my se budeme snažit ji vyjasnit. Myslím si, že ekologická opatření by měla být harmonizována proto, abychom nepoškozovali životní prostředí. Co je nejdůležitější podle mého názoru, je otázka bezpečnosti um, ehm, motocyklu a čtyřkolek. Velmi často dochází k nehodám spojeným s motocykly. Já osobně jsem se stal obětí nehody a to proto, že, jsem, že mě řidič automobilu neviděl a k takovým nehodám dochází poměrně často. Vy jako řidič auta sledujete jiná auta a ne- nevěnujete tolik pozornosti menším vozidlům. Sem spadají samozřejmě také mopedy nebo jízdní kola, ty jsou mnohem menší než automobily a proto jsou také zranitelnější. Samozřejmě se jedná o otázku městské bezpečnosti, bezpečnosti ve městě. Vím, že komise se v současné době zabývá systémy bezpečnosti, které zahrnují používání navigačních systémů GPS. Snaží se nalézt řešení v této oblasti a já doufám, že se to povede. Dále podporujeme automatické brzdné systémy a myslím si, že čím bezpečnější tato vozidla budou, tím bezpečnější budou také pro lidi, kteří je využívají. Samozřejmě jde také o otázku výrobců, ta je důležitá. Musíme jednat tak, aby pro ně bylo jednodušší získat povolení pro nová vozidla. Já bych souhlasil s panem eh, van de Kampem. Myslím si, že musíme opravdu pokračovat a i nadále stimulovat inovaci musí být možné získávat eh, nové modely, získávat pro ně povolení, tak, aby Evropská unie mohla být konkurenceschopná se zbytkem světa. To je naším cílem. Já se domnívám, že budeme schopni spolupracovat se stínovými zpravodaji a s panem zpravodajem a že naše spolupráce bude úspěšná. Musíme se také zamyslet nad otázkou bezpečnosti v souvislosti s řidiči těchto vozidel a já bych poděkoval všem za důvěru, kterou v nás máte. Děkuji. Paní Rüle, já už jako dítě jsem se srazila s motorkou a já ještě patřím ke generaci, která tehdy v Evropě ještě jezdívala v tom postranním vozíku, eh, protože to rodiče koupili předtím, než si byli schopni dovolit auto, takže já to trochu i vidím jinak. Ale jako zpravodajka u těchto velice případných otázek eh, musím za ně nejdříve poděkovat. Přesně to vystihli a rovněž, když se bavíme i o nákladech, musíme je samozřejmě zohlednit, ale k tomu ještě dodám. Existují i externí náklady, zatížení životního prostředí, zdrojů, to, že brzy bude chybět nafta. I to musí musíme dát na tu váhu a zvážit, když hovoříme o nákladech. Dále, když hovoříme o um, dalších věcech, tak já jsem například ze Stuttgartu, ale i um, v Nizozemsku přestupují často um, lidé, jež předtím jezdili na kolech, na ta kola posílovaná motorem. A to se nějak v komisi nebere vůbec v úvahu, tento typ přechodných vozidel. A tady musíme se shodnout na tom, co bude eh, z této um, z tohoto nařízení vyňato. Um, například eh, jsou kola, u nichž začne ten motor fungovat pouze, když už začnete točit pedály. A nevím, zda by tedy tím pádem tyto takzvané e-bikes byly postaveny na roveň, na stejnou úroveň jako mopedy. Tady musíme podpořit inovaci a umožnit, aby se toto například mohlo prosazovat u starších občanů, kteří by jinak byli nahlíženi jako motorkáři a museli by mm, mít helmu jako někdo, kdo řídí motorku roku. Takže s tím nejsem spokojena, že by tento typ vozidla měl do této směrnice beze všeho spadat. Pak zatížení životního prostředí. Ehm, třetí věc, to už je říká i sektor ehm, měli bychom být stižádostivější, postupovat rychleji. Určité vývojové etapy tady jsou, nesmíme je brzdit. Tady musíme i politicky pokročit ku přeji a rovněž doufám, že budeme postupovat rychleji a dále, než to nastínila komise. Právě v Evropě musíme být příkladem vůči ostatním zemím, vůči zemím, jež se rychle vyvíjejí, abychom prosazovali právě mm, motorky a mopedy, které jsou citlivé vůči životnímu prostředí. Já jsem nedávno byla v Indii a tam vidím, jak se opravdu přetěžuje životní prostředí tím, že téměř všichni jezdí na motorkách. Tady musíme právě zejména zejména říkali nám průmysl, že je možné tato vozidla vyvíjet, abychom je v tom podpořili a mm, zabudovali to do, té, do toho nařízení. Další věc, eh, náklady. Tady už předešlu jednu věc, totiž eh, už se o tom zde zmínili eh, ostatní pokud nebudou určité výkony obligatorní, ale pouze dodatečnou nabídkou, tak samozřejmě se to prodraží. Pokud něco zabodujeme od samého začátku jako standard, tak to je pak levnější masově. Tedy musíme zvážit, u kterých vozidel bude ABS povinné, tím bude levnější. A po, poslední věc. Tady podporuji to, co říká zpravodaj. Je opravdu naléhavé a nutné, abychom se postarali i o trh oprav a aby všichni měli přístup k informacím, aby ty opravy mohli provádět. Je to výborné, ten eh, původní dokument eh, a můžeme dobře spolupracovat. Těším se na to. Děkuji. Možná jen pár slov z mé strany. Já nyní jsem stínovým zpravodajem té věci. Kolegové poukázali na celou řadu bodů, ale v první řadě bych chtěl poděkovat panu van de Kampovi, že velice metodicky užitečně postupuje. Je tady celá řada příležitostí, abychom hovořili s odborníky na toto téma, protože se bavíme také o rozsudcích soudu, také názorech odborníků. Je důležité aby tyto otázky podpořily komise, byly podpořeny komisí. Já si myslím, že motocykly nemůžeme brát úplně stejně jako auta. Je to skutečně velice obšírné nařízení a v některých aspektech zacházíme tak daleko, jako jsou kola, která jsou poháněna motorem, zase to musíme srovnat s motorkami, ale máme spoustu lidí ve městech, kteří jsou pouzbuzováni, aby si kupovali nový typ skutru, aby se takto řešila doprava především ve městech, také je to prospěšné pro životní prostředí a tak dále. Čili když se podíváme na Eh, složitost těch technických řešení a na to, jaký to má přínos pro životní prostředí, tak je to velice komplexní otázka, kterou musíme brát eh, z hlediska všech eh, aspektů. Čili máme velice sofistikované motorky, které používáme na dlouhé vzdálenosti, tam by ABS mělo být povinné. V případě jednodušších vozidel tak to není praktické. Není to praktické z hlediska technologie, ani to není eh, praktické z hlediska zvýšené bezpečnosti, protože tato rychlost je ještě dost nízká, nicméně se na to musíme také podívat. A myslím si, že tady budou velké rozdíly v nákladech, pokud bychom měli výrobu ve velkém. Jsou tady ještě širší otázky, zda to vůbec bude efektivní, pokud jste se zabývali eh, v minulých letech vývojem diskuse okolo ABS v autech, tak eh, v případě těchto technologií se řeší otázka, že celá řada řidičů, kteří se dostali do nějaké nehody, nebrzdila dostatečně silně, aby eh, použili ABS. Velice často nemají vůbec zkušenost Eh, s tímto typem brždění, čili to nepoužívají. A když se podíváme eh, na tu možnost, kdy šlápnete na brzdu v případě nějaké kritické situace, tak eh, auto začne tedy brzdit a v případě motorky, ovšem, když máte ABS, tak to má úplně jiné vlastnosti, protože se dostane do smyku. Měli bychom se zeptat odborníků, zda ABS bude vůbec eh, účinné v případě motorek, protože velice často řidiči motorek se nemají s takovýmto typem brždění žádné zkušenosti. Eh, také eh, brzdíte zadními koly, abyste nedestabilizovali auto, ale já si myslím, že v případě auta je to účinné, ale v případě motorek to je kontroverzní. Je mi jasné, že se o tom budete bavit eh, ve čtvrtek. Dále otázka emisí. Opět eh, je tady celá řada důležitých poznámek. Eh, co se týče nekalého zasahování do auta, tak to je mm, velice důležitá otázka, protože se zabýváme také eh, jinými typy vozidel, než jsou auta. Lidé často různě na koleni opravují eh, takováto lehčí vozidla a musíme udělat vše pro to, aby to bylo i v eh, zákoně upravené. Dále kolegyně upozornila na nehody na motocyklech netýká se to pouze dané technologie, jak funguje, ale je to také otázka školení, je to otázka dovedností, schopností jednotlivých řidičů. Eh, máme v tomto případě eh, řidičské průkazy různého typu, které můžeme uplatňovat, ale co je tady zásadní, bezpečnost motocyklu je také ovlivněna eh, samotným silničním povrchem a také, jak se chovají auta. Je to otázka visibility, o které hovořil pan Mandes, ale také nejrůznějších překážek, které jsou na silnici, po případě svodidel, která jsou podél silnice. Čili ta celá oblast je nesmírně složitá a celý tento projekt je velice složitý tím, že máme nejrůznější typy vozidel. Neměli bychom tedy uplatňovat pouze jedno řešení, ale měli bychom se dívat eh, na postupná různá řešení, abychom mohli eh, uspokojit veřejný zájem, ale musíme vzít v potaz i další eh, opatření, která budeme uplatňovat ruku v ruce s tímto nařízením. Čili těším se na celkovou diskusi. Chtěl bych se zeptat, zda ještě někteří kolegové chtějí něco říci k tomuto tématu, paní Rojtová a potom vidím pana Martinéze, takže ho požádám, aby se k tomu později vyjádřil. Prosím, paní Rojtová. Děkuji. Eh, já jsem jenom chtěla požádat eh, všechny zpravodaje, kteří se tím tématem teď zabývají, aby se podívali na eh, technické kontroly, protože Eh, podle mých informací, a nejsem si úplně jistá, že mám přesné ty informace, protože to není téma, kterým se do hloubky zabývám, tak v podstatě eh, prakticky neexistuje vzájemné uznávání technických kontrol u automobilů a právě pro tyto, mm, tato, tento typ vozidel je poměrně složité a náročné eh, dostat se k té technické kontrole do místa, kde vlastně původně ten vehikl byl, byl mm, registrován. Ale samozřejmě ten problém Eh, já jsem na ně narazila v souvislosti s tím, že jsem si převezla auto sem a, a musím vlastně s tím starším autem na technickou kontrolu domů. Takže ohledně těchto vozidel malých si myslím, že to je zvláště teda náročné, pokud se někdo dostane s tím autem, zejména pokud vím, důchodci často pobývají dlouhé měsíce, ne zbytek života v jiných zemích. Takže podívejte se na to. Děkuji. Uh, Paní Rytová, já si myslím, že existuje návrh komise, který se zabývá tímto problémem. Probírá to výbor pro dopravu v tuto chvíli. Možná se podívejte na tento dokument, protože v podstatě my asi tuto otázku v tomto výboru nemůžeme řešit. Ještě další kolegové. Pan Martino, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Všem přeji pěkný den. Jenom velmi stručně. Chtěl bych se vyjádřit eh, zvláště k tomu, co... Chtěl bych zvláště poděkovat eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich eh, přítomnost. Myslím si, že příspěvky, které jsme si vyslechli, jsou velmi důležité a tato debata bude ještě dále animovat eh, naši práci, kterou budeme provádět v příštích měsících. Co se týče otázek, které zde zazněly specificky, to bych chtěl eh, pouze stručně okomentovat. Za prvé, chtěl bych potvrdit, že co se týče aspektu bezpečnosti a konkrétně, ale nejenom otázky ABS, ano, my jsme se opravdu velmi podrobně zabývali analýzou dopadů, zabývali jsme se všemi dostupnými informacemi, které máme a které se týkají nehod po celé Evropě. Není ovšem jednoduché se k ním dostat a není, důležit, není jednoduché je také analyzovat. Ovšem my jsme se snažili zvláště nalézt správnou rovnováhu mezi absolutní snahou zvýšit bezpečnost tomto sektoru a na druhé straně mezi nalezením toho nejlepšího, nejlepších, eh, nejlepší cenové relace pro spotřebitele. Stále máme na paměti, že zvláště skútry a mopedy v městských oblastech rozhodně budou přispívat k tomu, že doprava bude probíhat plynulej, sníží se zácpy na silnicích a celkově to také přispěje k celkovým emisím pocházejících z dopravy, zvláště v městských oblastech. Takže toto je opravdu prvek, který musíme vzít v úvahu. Dále další prvek, kterým jsme se zabývali, je to, co je dostupné z technologického hlediska. Ano, ABS, tedy antiblokovací Brzné zařízení je jedním z nejpokročilejších rysů, které máme k dispozici a existují také jiná řešení, které mohou být e, užitečná a zároveň snížit cenu. Myslím si tedy, že pro určité kategorie výrobků by to mohl být ten nejvýznamnější a nejdůležitější prvek. Dále bych se chtěl ještě vyjádřit k jinému bodu, a sice k tomu aspektu životního prostředí. Ano, v této oblasti jsme také plně vzali v úvahu velmi ambiciozní časový harmonogram. Musíme vzít ovšem v úvahu, že na rozdíl od eh, například automobilů nebo kamionů se zde zabýváme legislativou, která se týká motocyklů. To přichází až po poměrně dlouhé době. Došlo totiž eh, k velmi významnému vývoji v oblasti eh, automobilů a kamionů, ovšem v případě motocyklů tomu bylo mnohem, byla tomu věnována mnohem menší pozornost. Legislativa, která se tím zabývá, pochází z mnohem staršího data. Proto tedy musíme zajistit, že dojde k postupnému zavádění těchto požadavků pro motocykly. A ještě jeden komentář na závěr. Vy jste to, pane předsedo, zdůraznil. Existuje celá řada otázek a toto je naprosto jasné, když se podíváme na kategorie vozidel L. Bezpečnost by se neměla týkat pouze technických požadavků. My jsme v kontaktu i s jinými službami komise, eh, které se zabývají jinými aspekty, například eh, plynulost dopravy nebo eh, vydávání řidičských průkazů a technické inspekce. Snažíme se využít co nejlépe tohoto návrhu a udělat z něho to nejlepší, co můžeme. Při respektování současné situace musíme zvýšit koherentnost eh, těchto různých opatření. Vy jste, pane předsedo, zmiňoval, že co se týče technických kontrol, to není otázka, která spadá do naší působnosti. Ale návrhy, které jsme před, e, představovali, týkají se například palubní diagnostiky, to by mělo přispět k tomu, že vozidla samotná a zvláštně technická část zajistí, že dojde k plynulému schvalování typu. Chtěl bych tedy pouze říci na závěr, že to vše proběhlo za účelem zajištění toho, že se bude věnovat dostatečná pozornost maximální koherentnosti s jinými opatřeními. Všechna tato ostatní opatření jsme vzali v úvahu a jsou součástí jiných eh, částí legislativy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám také, že jste nám pomohl eh, v oblasti některých bodů, například v oblasti technické inspekce. Pane Van de Kampe, chcete se k tomu vyjádřit? Máte něco na závěr? Možná byste se mohl zmínit o časovém harmonogramu a vašich různých projektech návštěv, které máte v plánu, takže předávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat svým kolegům, stínovým zpravodajům. Zmínili zde velmi relevantní věci. Já se domnívám, že dokument, dokumentem se budeme zabývat 20. února a já se budu snažit zajistit, aby byl um, rozeslán dostatečně s předstihem. Eh, nejprve bych se ještě vyjádřila k otázce bezpečnosti. Toto je velmi důležitý bod. Zdá se, že technická opatření mohou být rozšířena, ale chování řidičů na silnicích je stejně tak důležité jako ta technická opatření. Takže 8. února úterý odpoledne 8. února proběhne workshop, který se bude týkat bezpečného, bezpečné jízdy a technických opatření. Já doufám, že, těch, že stínoví zpravodajové se zúčastní a budou tak schopni na pomoci průběhu tohoto workshopu. Vážený pane předsedo, Padly zde také některé komentáře o brzdných systémech. Toto je velmi komplikovaná otázka a my se k tomu ještě vrátíme. Budeme se snažit nalézt správnou rovnováhu. A e, to souvisí s tím, co zmiňoval můj kolega. Budeme se snažit samozřejmě zabývat otázkou, pro jaká vozidla je ABS vhodné. Budeme se zabývat také otázkou malých sérií. Musíme zajistit, že udržíme eh, stimulaci pro výrobu eh, malých sérií vozidel. Dále, co se týče externích výdajů řízení vozidel, toto je velmi široká otázka, eh, také například v Nizozemsku. Já jsem byl vždy považován za um, škůdci životního prostředí, ale ve skutečnosti nemám auto. Mám motocykl a často používám eh, vlak, takže si myslím, že jsem nalehla správnou rovnováhu. Také eh, padla poznámka o znečištění, které vozidla působí. Dále máme otázku těch e-bikes ve městech. Pan eh, Ruler se tomu věnoval. Pokud dojde ve městech k dopravním zácpám a máte elektrické skútry nebo elektrická, elektrická jízdní kola, to je opravdu téma, ke kterému bychom se mohli přiklonit. Myslím si, že zatím ještě nevíme, eh, kolika vozidel se toto týká a proto bychom se k tomu měli ještě vrátit. Pane předsedo, návštěva se bude konat v pátek, ne ve čtvrtek. Myslím si, že pokud se kolegové dostaví ve špatný den, bude to vaše chyba. Takže ještě jednou opakuji, eh, jedná se o pátek. Samozřejmě, pokud tam chcete strávit dva dny, je to možné, ale nevím, jestli bych to úplně doporučil. A abych se ještě dostal eh, ke komentáři paní Rojtové, já budu kontaktovat kolegu pana Koka, který je zpravodajem eh, pro dopravní bezpečnost. Je zde celá řada autorizačních otázek, souvisejících například s ABS a já se na to ještě podrobně podívám. Budeme se snažit přijmout holistický přístup k této věci. Takže bezpečnost a schvalování typu, ty by měly zůstat ve stejné oblasti. To byly tedy mé komentáře a děkuji vám. Děkuji vám. Já bych chtěl potvrdit, že se podíváme na vaše pracovní dokumenty, které budou základem diskuze. Budou tedy eh, prezentovány 28. února, je tomu tak? Poté bude vydána bude vydán návrh zprávy, která bude před, eh, přeložena na konci března. A čtvrtý eh, květen je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže máme před sebou ještě hodně práce. Vím, že jste naplánoval návštěvu do různých továren, kde se vyrábějí motocykly. Myslím si, že členové jsou pozváni také na tyto návštěvy. Další návštěva se bude konat v Budapešti. Kdokoliv, koho to zajímá, pokud mají členové výboru zájem, samozřejmě zde budou vítáni. E, výbor pro dopravu a životní prostředí bude také vydávat stanovisko myslím si, že právě eh, doprava by se mohla vyjádřit k, to, k té otázce, co zmiňovala paní Rojtová. Také doufám, že zpravodajové a stínové zpravodajové se, se připojí k návštěvám, které budou pořádány. Doufám, že se pozvánka týká také jich. Dobře, já vám tedy děkuji za všechny příspěvky k diskuzi a budeme se těšit na další práci v této oblasti. Také děkuji zástupci komise. Nyní se dostáváme dále k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva paní Gebhardtové. Jde o provádění směrnice o službách. V této oblasti byla také provedena dobrá práce. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů. Proběhly setkání stínových zpravodajů a diskuze o kompromisech. Já tedy předám slovo paní Gepardové a stínovým zpravodajům a dále bych chtěl přivítat zástupce Evropské komise, který má na, na starosti implementace implementaci směrnice o službách. Také mu dám samozřejmě možnost se připojit k debatě. Máme zde paní Hanslik, pana Likegarta, paní Kam, pana Kamfarta, ten zde tedy není, paní Svensson a pan Salvini přitomen není. Máme zde tedy hodně stínových zpravodajů, ale ne všechny. Takže nyní předávám slovo paní zpravodajce Gebhartové. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, drazí kolegové. Provádění směrnice o službách. Jak se ukázalo, přece jen několik má mých kolegů se cítilo velice inspirováno a pracovalo intenzivně, což mně připadá skvělé. 80 pozměňovacích návrhů takto technického dokumentu, to už je něco, to už je precedens, ale zároveň mi to udělalo radost, protože to ukazuje, že přece jen parlament toto téma velice zajímá. Zároveň děkuji i stínovým zpravodajům za opravdu dobrou spolupráci. Ukázalo se, že samozřejmě jsme měli v určitých záležitostech rozdílné představy a i politicky, ale zároveň se nám přece jenom minulý týden povedlo u několika zásadních tématických oblastí um, naformulovat kompromisní pozměňovací návrhy, které tady opravdu se vyplatily. První bod, to jsou ty tři kompromisní návrhy a u toho prvního bodu tam jde o jednotné, eh, jednotná kontaktní, míst, kontaktní místa a pak jedenáctka. Eh, přístupnost a kvalita těchto jednotných eh, kontaktních míst a kvalita služeb. Tam jsme sice měli různá, mm, různé představy, ale měli jsme toho druhu pozměňovací návrhy, že se dali nějakým způsobem shrnout. A doufám, že jsme nalezli velice dobrou formulaci nakonec a přitom i na návrh EPP a liberálu zejména jsme dokázali přijít s několika návrhy, které i do budoucna budou významné. A konkrétně, co se právě týče vize těchto jednotných kontaktních míst, toho, s jakými informacemi by měly přicházet, i když se například s tím ještě ve směrnici o službách nepočítá, ale aby tedy členské státy byly vybízeny a měly právo v těch kontaktních místech přicházet s komplexním nabídkou informací pro spotřebitele. Jde rovněž i o to, aby informace například týkající se pracovního práva, e, případně finančních aspektů, e, například DPH a jiné oblasti, které jsou důležité pro ty, které, kteří se na kontaktní místa obracejí, e, Samozřejmě nemůžeme vycházet z toho, že poskytovatelé služeb se vyznají v tom, zákonech nebo finanční situaci v tom jiném členském státě, eh, kde chtějí ty služby nabízet. Tedy myslím, že by se mělo opravdu počítat s tím, že ta jednotná kontaktní místa budou mít možnost eh, tu práci rozšířit. A zjistili jsme, že v některých členských státech mají ještě co dohánět. My chceme tlačit na to, aby ta jednotná kontaktní místa nebyla pouze takovým internetovým portálem aby tam za tímto portálem se skrývali opravdoví lidé z masa a kostí, kteří budou poskytovat informace a nikoli pouze suché informace, ale aby dokázali pomoci i ve vyřizování formalit. To je zásadní věc, aby ta jednotná konstantní místa začala žít vlastním životem. Tady je opravdu důležitý i aspekt jazykový Tady jsme měli takovou malou debatu mezi sebou, totiž které jazyky by měla ta místa nabízet. Samozřejmě, že nejkrásnější by bylo, aby každé kontaktní místo nabízelo 23 jazyků, ale to samozřejmě nemůžeme takto postupovat, to by um, zahltilo eh, členské státy. Ale opravdu by tomu mělo být tak, aby tam kromě jazyku eh, státu, v něm se nacházejí, byly i další standardní jazyky Například finština či řečtina nejsou takovým společným jakoby jazykem Evropské unie. Naopak angličtina a němčina jimi jsou, tedy proto si myslím, že zejména v těch příhraničních oblastech doporučujeme, aby jednotné konstantní místo nabízelo i um, tu řeč toho sousedního státu, například v Kélu, aby to byla zároveň francouzština, nikoli pouze němčina, a ve Frankfurtu nad Odrou, aby to byla i ta polština. E, protože to je logické, to opravdu pomůže e, těm, kteří se na ta místa budou e, obracet a to jsme zhrnuli právě v tom kompromisním návrhu číslo 11. Potom v bodu 12 tam mluvíme o těch jednotných kontaktních místech z toho pohledu, že jsme zjistili, a zjistili to i ti, jež jsou zaměstnáni u těchto míst, totiž, že se zatím příliš mnoho lidí na ně neobrací. Ano, samozřejmě, z jedné strany jsme ještě v záběhu, ale z druhé strany ještě mnoho poskytovatelů služeb o nich ani vůbec neví, že existují. A proto vybízíme a snažíme se to uložit jako povinnost, aby jak členský stát, tak ta samotná kontaktní místa rozjela takovou informační kampaň, aby se všichni opravdu dozvěděli, že existují, že mají možnost se na ně obracet, že si mají možnost vyžádat příslušné informace. To jsou tedy ty dvě zásadní záležitosti, které podle mě jsou i stěžejní v této zprávě totiž, že ty prostředky, které se snažíme dávat poskytovatelům služeb do ruky, aby je mohli využít, aby opravdu obdrželi všechny informace, aby nemuseli se rozhodovat zbytečně nesprávně, jsou-li na území cizího státu. Samozřejmě nejde o to, že chceme odbourávat veškeré rozdíly. Chceme spíše pomoci těm, kteří se rozhodnou podnikat v jiném státě, aby toho mohli plně využít. A třetí kompromisní návrh, ten byl nejobtížnější. To se ukázalo i v těch pozměňovacích návrhcích, že totiž tam opravdu existuje velký rozdíl v nahlížení na problematiku mezi frakcemi, totiž oblast působnosti. Abychom se podívali na to, zda opravdu máme obtížnosti u té definice. Ale i tady se nám podařilo dojít k rozumnému řešení. Totiž je tomu opravdu tak a tady jsem zejména vděčná paní Hanslik a panu Hökegátovi za jejich pozitivní spolupráci. Totiž všichni tři ustoupili malinko. A nakonec ten kompromis opravdu stojí za to. Já tady právě jsem řekla nedávno paní Hanzlík, že poslední mocněňovací návrh rovněž jsem ochotna přijmout. Totiž máme samozřejmě, a to mě neustále z různých států říkají, ne ze všech, z některých totiž se dozvídám, že diskuse o výjimkách sociálních služeb. Jak na to ten, který stát pohlíží? Tam jsme měli největší problémy s tím. Tedy formulace, kterou jsme nakonec nalezli, bere v potaz právě tyto možnosti různého výkladu a myslím si, že je to velice pozitivní formulace a opravdu jsem velmi mějte vděčná všem, že se nám to podařilo minulý týden. Na začátku jsem vycházela z toho, že se nám to snad nepodaří vůbec, že bychom museli hlasovat o těch rozdílných koncepcích. Ale samozřejmě, že je lepší, hovoříme-li o technické problematice, když se nemusíme jakoby veřejně hádat. A k těm ostatním. Máme tady velice mnoho těch pozměňovacích návrhů. Já se nebudu do toho pouštět eh, návrh po návrhu. Já jsem s nimi ochotna vlastně souhlasit obecně. Pár z nich tady musím vysvětlit, že nejsem ochotna to přijmout. To musím říci jasně. První u něhož klopítnu to je pozměňující návrh pana Confan eh, číslo 13. Tam to spočítá v tom, že podle mě on hovoří o něčem na nesprávném místě. Totiž hovoří li zde o otázkách vyhodnocování a snižování administrativní zátěže. Totiž to by se hodilo spíš do eh, administrativní spolupráce a nikoli sem. Další věc, to je 22, se kterým přišel pan Karas. Tady nemohu souhlasit eh, s tím novým bodem 4a. Totiž tady musím říci, že zítra, pokud to vidím správně na eh, zasedání koordinátorů, se shodneme na tom, abychom právě o tomto aspektu Systém vyhodnocování zadáme takovou studii. A tady si myslím, že nemůžeme předjímat, že nemůžeme už předem říci, že vzájemné e, vyhodnocení a systematické hodnocení provádění je tak absolutně perfektní. Totiž my jako parlament jsme si to tehdy nepřáli, aby to do té směrnice bylo vloženo. Členské státy tam něco chtěli, tak jsme řekli dobrá, je tady určitý eh, rozdíl názorový, takže se na to podíváme a nyní jsme přišli jako parlament s tím, že například korelační tabulky, o nich se rovněž hovořilo, nakonec přece jen si myslím, že by v té zprávě tento bod neměl být. Ne, protože jsem proti e, tomuto hodnocení, ale že se nejdříve musí zjistit, zda to hodnocení opravdu je až tak pozitivní nebo ne. Rovněž jedna třicítka. To je pozměňovací návrh paní e, Likegard, pana Likegarda a s tím rovněž nemohu souhlasit, totiž e, tam se jedná o článek 20, druhý odstavec. Vy tam chcete nějaké guidelines a já vám chci připomenout, že my jako Evropský parlament jsme prosadili, že Evropská komise u směrnice o službách nesmí přicházet s žádnými vodítky, s žádnými guidelines. A vy tady něco se snažíte prosadit, co je v protikladu k tomu. Totiž právě to bude pouze příručka, manuál, který nebude závazný. A proto není možné, abychom najednou žádali po Evropské komisi, aby přišla s nějakými vodítky, když zároveň hovoříme, že by to neměla dělat. To bychom najednou sami se chovali prostě um, ne, um, nedůsledně. Dále 38. To je pozměňovací návrh, kterému vlastně nerozumím. Možná, Malcolme, mě to můžeš vysvětlit. Totiž tady se zdá, že jde o to, že já tady píši, domnívám, domnívám se, že sociální partneři eh, musí být nezbytně zapojeni. A ty říkáš, že se tam ještě musí přidat Združení podnikatelů. Ale podle mě oni už tam automaticky jsou těmi sociálními partnery. Přece sociální partneři to jsou jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci. A proto si myslím, že se tady nemusí výslovně uvádět. A nebo bychom to pak museli udělat tak, že je vyjmenujeme všichni. A já jsem vycházela z toho, že je vyjmenovávat nemusíme, že pouze se zmíníme o sociálních partnerech v celkově, ale možná bys to mohl stáhnout, protože opravdu to by bylo jakoby opakování eh, něčeho, co už vlastně v tom je. To, k tomu se určitě vyjádříš. Já tedy se zmiňuji pouze o těch problematických pozměňovacích návrzích. Jak vidíte, není jich mnoho. Malcolm ještě je jeden, totiž 69. Eh, jeden pozměňovací návrh, níž, eh, s ním souhlasit nemohu. Ehm, ta myšlenka je tam dobrá. Ta se mně líbí. Možná na plenárním zasedání bychom s tím mohli něco dělat, ale já tady mám jeden problém a totiž já jsem pro elektronickou cestu identifikace a um, toho, té autentifikace, čili um, ověřování, ale ale připadá mně divné, že by podnikatelé měli jakoby uh, prověřovat uh, vše za vlastní prostředky. Nevím, jak by se to dalo prosadit. Totiž u té elektronické identifikace a přihlašování, pokud se obracíte na jednotné kontaktní místo, tak by se tam mělo používat určitý jednotný systém. A jak mají ta kontaktní místa vědět, že nedochází ke zneužívání, že tam se prostě přihlašuje někdo jiný? To bohužel tady mám silné pochyby, bohužel jsem si toho všimla příliš pozdě. Minulý týden bych to nakousla, kdybych si toho bývala všimla dříve. Ale opravdu by se mi líbilo, kdybyste to stáhli a na plenárku bychom přišli s novou formulací, protože tady vidím vážný problém a toho se musíme zbavit. Tady e, slibuji, že tedy jsem ochotná to přepracovat, jinak bohužel budeme muset hlasovat proti. Tak pozměňovací návrh číslo 70. Souhlasím s první částí, a tady, eh, Mortene, by bylo dobré, kdybychom tu druhou část opravdu mohli škrtnout. Totiž, když říkáte například směrnici o vysílání pracovníků, totiž tady jde o využívání postupu IMI. My jsme výslovně vyňali se směrnice o provádění e, tedy e, služeb vyňali směrnici o vysílání pracovníků a to by nás mohlo vést k takové zavádějící diskusi a svést na nesprávnou stopu. Totiž pokud chceme zavádět systém IMI, já nevím, jak bychom to v praxi mohli provést, to bychom pak museli v souvislosti s diskusí o směrnici o vysílání pracovníků vše provádět. Tady opravdu jsem proti tomu, aby se to přijalo s, tom, s tím příkladem. Tedy pokud to tam chcete celé, musím hlasovat proti, pokud jste to ochotní škrtnout, tak jsem ochotna hlasovat pro, ale tady jsme, bychom byli sami proti sobě, protože jsme sami řekli, že vysílání pracovníků eh, tady bude vyňato a nebudeme se eh, jim zabývat v rámci toho dokumentu. To je snad vše, co jsem k tomu chtěla říct. Aha, je tady pár pozměňovacích návrhů pana Melcera, který tady není. Proto vlastně se do toho nebudu pouštět, ale tam rovněž nemohu se vším souhlasit, protože se snaží změnici o službách opravdu relativizovat to si samozřejmě nepřejeme. My chceme být pozitivní, my chceme našim občanům pomáhat a rovněž chceme otevřít dveře společnému trhu, vnitřnímu trhu, který bude fungovat a u toho bychom měli zůstat. Neměli bychom se snažit pouštět do nějakých nacionalismů. To opravdu eh, by neodpovídalo tomu eh, těm principům. Děkuji tedy za pozornost. Vše ostatní to jsem ochotná přijmout, s tím souhlasím. Tady jsem opravdu eh, se věnovala pouze bodům, které jsou pro mě problematické a už vlastně stojí mimo diskusy. Děkuji mnohokrát, paní Gebhardt. Myslím, jak jste říkala, vyvolalo to velký ohlas a je to důkaz, eh, že musíme provádět tyto implementační zprávy a musíme takto doplnit původní směrnici. Já si myslím, že je velice dobré, že jasně poukazujeme, že náš výbor chce, abychom pracovali na úspěšné legislativě a v těchto snahách budeme pokračovat. Teď dám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům paní Hanslik a ostatní a pak se mohou vyslovit další členové výboru paní Weiler. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Dobře, takže začneme nejdříve s paní Hanzlik. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku srdečné díky Evelyn, ale rovněž i ostatním stínovým zpravodajům za opravdu skvělou spolupráci a rovněž za jejich otevřený přístup a za jejich eh, připravenost ke kompromisům. Všichni souhlasíme s tím, že tato směrnice je jedním ze stěžejních legislativních aktů, který opravdu prospěje jak spotřebitelům, tak podnikatelům v Evropě. Já jsem velice ráda, že už byla provedena prakticky ve všech členských státech. Tady vlastně pouze, pouze Rakousko a Lucembursko, které z politických důvodů vlastně to ještě nedotáhly do konce ale samotná skutečnost, že e, ostatních 25 států už učinilo obrovský pokrok v tom provádění, dokazuje, že se opravdu jedná o velice potřebný legislativní akt a že naši poskytovatelé služeb e, by měli už fungovat na tom trhu lépe. Já sama jsem ochotna se podepsat pod všemi kompromisními návrhy, s nimiž Evelyn přišla. Opravdu jsme měli určitou hádku o tom 18. článku, která vypadala beznadějně. Nakonec se přece jenom podařilo a to děkuji Evelyn. Já děkuji Evelyn, že byla ochotná se na tu 18. podívat trochu z nového úhlu a že nakonec jsme eh, přišli s něčím s kolegou Lokegardem a ty jsi to přijala, no to je výborné a myslím si, že ostatní politické frakce by to měly přijmout. A nyní jednotná kontaktní místa a ten kompromis. I zde moje frakce i já s tím souhlasíme. Ta jednotná kontaktní místa mají být takovou vlajkovou lodí té směrnice o službách. Oni už vlastně fungují, už existují, ale samozřejmě by mohly fungovat mnohem lépe a nabízet víc, tedy to, o čem my říkáme. Informace, informační kampaně, e, kampaně, jež na ně upozorní, to jsou zásadní věci. Dokonce i z toho, co já vím, když se bavím s polskými podnikateli, tak vyplývá, že oni vlastně mnohé nevědí, že tam ty informace nejsou. A ti, jež by se chtěli pustit do poskytování služeb v jiných členských státech, ty informace prostě nenacházejí zatím. Tedy já plně souhlasím s tím apelem jak na Evropskou komisi, tak na členské státy, aby se chopili takové informační kampaně, protože díky tomu budou ti poskytovatelé služeb vědět, kam se obrátit otázka jazyku. To by bylo samozřejmě skvělé, kdybychom alespoň v těch příhraničních oblastech zavedli dvojazyčnost minimálně, totiž právě domácí jazyk a ten jazyk toho souseda. Zhrnuli to, tak doufám, že všichni naše kompromisy podpoříte. My jsme velice spokojeni. Já hovořím eh, jménem tedy stínových zpravodajů a ještě jenom děkuji Evelíně a i ostatním stínovým zpravodajem za výbornou spolupráci a doufám, že ta zpráva opravdu přispěje k tomu, že ta směrnice o službách bude prováděna ještě lépe. A jak už jsem řekla, tady to stojí za to, protože to je naše dítě, našeho výboru a musíme o ně pečovat. Děkuji. Uh, uh, thank you very much for your Děkuji mnohokrát za velice kladnou odpověď. Pan Lichiaut, celá řada otázek. Ano. V první řadě bych chtěl mnohokrát poděkovat za vynikající spolupráci. Jednak zpravodajce, stínovým zpravodajům, chtěl bych vám poblahopřát k velice dobrému návrhu zprávy a, jak již bylo řečeno, byla to skvělá zkušenost, vedení vyjednávání. Bylo to pro mě dobrým překvapením, že i když je to velice politické, kontroverzní téma, takže se nám podařilo najít schodu. Čili teď k jednotlivým poznámkám, které se týkají pozměňovacích návrhů. Na úvod jedna třicítka. Myslím, že tady bych navrhl vypuštění věty, že by ehm, komise mohla vydat pokyny až v roce 2011. Já si myslím, že to byl ten hlavní problém. Čili to bych mohl vypustit. To je tedy možný kompromisní text, tak eh, pokud to navrhnete takto, s tím se mohu smířit. Teď 69. Ano. Bylo řečeno, že by bylo dobré zvážit některé formulace. Možná bychom mu mohli navrhnout, že žádáme komisi, aby udělala hodnocení možností, které vyřeší problémy To je určitá možnost. A pak sedmdesátka, také jste se o ní zmínili. Zde bych chtěl zúraznit, že bych chtěl, aby IMI, ta vlastně první část ta poslední věty, je to trošku technické, týká se to té poslední věty, první část, IMI může být použito v jiných relevantních směrnicích. To bych rád ponechal, ale ta poslední věta, kde konkrétně hovoříme o jedné směrnici, to bychom mohli zrušit, to bychom mohli vypustit. To by mohl být kompromis a ten zbytek s tím bych souhlasil. V zásadě to se týká konkrétních pozměňovacích návrhů. Nyní k těm jednotlivým návrhům bych chtěl říci, že podporuji všechny kompromisní návrhy a většinu doporučení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Lekegarde. Jenom několik bodů. Za mě chtěl bych nejdříve odpovědět na 38. Ten důvod, proč jsem to tam dal, z praktického hlediska Existuje celá řada združení podnikatelů, především na regionální úrovni, například obchodní komory, které se již zapojují a pomáhají poskytovat informace podnikům, které se týkají směrnice o službách. V některých případech regiony dokonce zajišťují tato jednotná kontaktní místa. Myslím si, že to není zas tak cená poznámka, jenom bych chtěl poznamenat skutečnost, že Združení podnikatelů je velice aktivní v této oblasti, ale všichni ekonomičtí aktéři musí být zapojeni především v zemích, kde existují dohody sociálního partnerství. To je nesmírně důležité. Například v Rakousku jsme se s nimi sešli a tyto strany jsou velice zaangažované v celé směrnici poskytování služeb, čili možná to není úplně na místě, tento pozměňovací návrh. Ještě několik dalších bodů. Ještě si mohu pomoct panu Lekgardovi. Víme, že komise provádí revizi směrnice, abychom měli eh, jednotnou autentifikaci, potvrzování pro poskytování služeb a to by byl možná lepší formát, protože vznikají velké problémy, když děláte vzájemné uznávání elektronických podpisů. Musíte vytvořit společnou platformu a to bychom měli prosadit, abychom mohli říci, že to je otázka aplikace, společná platforma pro podpisy. Možná bychom měli prosadit přijetí něčeho takového. A co se týče toho systému IMI, netýká se to pouze směrnice o službách, používá se to v případě vzájemného uznávání profesních kvalifikací, čili není úplně nutné to zmiňovat v té směrnici o vysílání pracovníků. Ale je pravda, že to je zásadní mechanismus, který se používá mimo směrnice o službách. Asi většina z vás ví, a byla pozvána na konferenci, která se koná ve čtvrtek, kdy komise bude řešit otázku informačního systému právě v kontextu jednotlivých směrnic. Chtěli bychom tedy posílit tento zásadní mechanismus a podpora, kterou dáváme, tedy politická podpora, kterou dáváme členským státům, je důležitá. Musí také tyto mechanismy podpořit finančně. To je zcela zásadní to bychom měli jasně říci. A otázka vzájemného uznávání. Chtěl bych poznamenat, že je to začleněno, nebo revize, a týká se to i jiných aspektů směrnice o vnitřním trhu. Je to v podstatě v aktu o vnitřním trhu, čili v určité fázi bychom se na to měli znova podívat. To je ten správný kontext. Nevím, jestli to není tady v tomto případě předčasné nebo ne. Ale jinak ta zpráva může být velice kvalitní. Chtěl bych poděkovat, že jste přijali některé pozměňovací návrhy, protože máme velké zkušenosti, které vkládáme do této zprávy. E, nyní paní Weiler, potom paní Dailer. Takže tyto kolegyně sedí dokonce vedle sebe. Nejdříve paní Weiler, prosím. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve se omez... já bych se vlastně ráda omezila na jedinou věc a jsem ráda, že se ujímám slova zrovna teď, protože vy už jste to právě zmínil. Já se tady u jedné věci divím, totiž já to sleduji od samého začátku. Když se schvalovala ta směrnice, už tehdy jsme žádali, aby byla intenzivní a komplexní informační kampaň ze strany komise i členských států. A najednou to žádáme znovu takže co se dělo v těch minulých dvou letech do posud? Já zjišťuji, že samozřejmě Skupiny, jež jsou nej, nejvíce zainteresované, již se to týká například komory, například německé komory obchodní, průmyslové, nabízejí semináře, ale to je vše interní. Tam se o tom žádná média nic nedoví. A zjišťují, že vlády, například spolkových zemí, které by se toho tématu rovněž měly ujímat, žádnou kampaň nevedou. A to je přece politicky velice důležité téma. Představím-li si, co se tehdy dělo před dvěmi lety v Německu, ve Francii, v některých jiných členských státech, tak mi připadá, že by opravdu dávalo smysl a bylo velice případné, abychom rozjeli všeobecnou kampaň o dopadu, smyslu a problémech, na něž narážejí poskytovatele služeb na jednotném trhu Zmíní se o všem. A tady mě napadá, že i komise, nikoli pouze členské státy, by se toho měla ujmout, totiž říct nám, jak to vypadalo. Například v Polsku se na veřejnosti o tom hodně mluvilo. V Německu se zdá, že si proškolují své členy pouze komory. To je sice fajn, ale nepřipadá mi, že by to mělo stačit. Já si myslím, že opravdu sice to, co říkáte, všechny musí zklamat, ale máte přesně pravdu. Já právě jsem si toho všiml u mé vlastní vlády včera. Paní Styler, děkuji, pane předsedo. Děkuji také Evelyn za veškerou práci, kterou odvedla a také za komentáře předchozích řečníků. K tomu, co říkala Barbara, mě na tom zajímá Zvláště to, že když eh, schvalujeme nějaký zákon, zabýváme se tím, jak je implementován a tak dále. Jde o, bod, jde o jednotná kontaktní místa. Musíme se zabývat tím, jak to funguje, proč to funguje někde a ne někde jinde. Musíme se také soustředit na to, aby tato místa vyměňovala eh, postupy osvědčené praxe. V roce 2006 nikdo nemohl předvídat, že nastane globální finanční krize a tento právní akt, tato iniciativa eh, se vlastně stane motorem pro ekonomický růst. To jsme nemohli vědět této době v mnoha eh, členských státech došlo k velkým rozpočtovým škrtům a proto by tato jednotná kontaktní místa mohla být užitečná. Bylo by užitečné si vyměňovat informace mezi sebou a eh, tlačit na členské státy, aby právě sem soustředili svoje zdroje. Důležité je totiž pomáhat podnikům rozvíjet nové modely, které potom budou vytvářet nová pracovní místa a to bude eh, podporovat růst ekonomiky. Když se zmiňujeme o setkání ve čtvrtek, myslím si, že by bylo užitečné zabývat se tím, jak tento systém IMI funguje. Evelyn se zmiňovala o tom, že bychom se měli podívat, jak to funguje. Ano, je důležité, abychom jako výbor měli feedback o tom, co se děje. Když se bavíme o elektronických podpisech, to je důležité pro digitální agendu. Pokud ale nebudeme mít digitální infrastrukturu jako, jako EU, jak potom tyto elektronické podpisy budou moci fungovat? Toto je opravdu velmi důležité. Musíme to projednat v našem výboru, musíme se snažit pokročit ku předu a e, uznat, že tato směrnice o službách je opravdu prioritní. Sektor služeb totiž musí být podpořen a tato směrnice opravdu musí fungovat tak, jak fungovat má. Děkuji vám. Děkuji, paní Tyler. Myslím si, že ve čtvrtek určitě některé vaše otázky budou zodpovězeny, zvláště o tom systému IMI. Nyní uh, vyzvu uh, paní Martin Prat eh, k závěrečným komentářům. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručná. Tato fáze je velmi důležitá a my bychom zvláště chtěli poděkovat eh, parlamentu za úžasnou práci, kterou odvedl. Také bych zdůraznila, že je velmi užitečné, tyto zprávy jsou velmi užitečné. V minulosti docházelo k tomu, že parlament a rada zapomínali na to, co se děje v praxi, co, jak eh, směrnice v praxi fungují. A to si již nemůžeme dovolit. Kredibilita evropských projektů je potom podkopána. Eh, v případě, že směrnice dva, tři nebo čtyři roky poté, co byla zavedena, ve skutečnosti nefunguje. Takže tato práce je velmi důležitá a je zvláště důležitá pro tak významnou část legislativy, jako je eh, směrnice o službách. Některé z návrhů, eh, některé součásti zprávy paní Gebhartové jsou velmi důležité. Je to důležité pro práci, kterou vedeme s členskými státy. Zmiňujete se například o jednotných kontaktních místech. Ano, musíme opravdu vyvíjet nátlak na členské státy proto, aby takové, taková místa vytvářely. Důležité je, aby se staly národními eh, centry elektronického řízení a aby mohli pomáhat malým a středním podnikům. Pouze tak administrativa bude moci fungovat rychleji a sníží se také byrokracie. Další důležitou věcí je to, aby se mohla taková místa využívat přeshraničně. Práce, která bude muset být ještě vykonána, musí zajistit, že budou uznávány elektronické podpisy. Toto je velmi důležitá práce, která v současné době probíhá. Jednotná kontaktní místa závisí na e, identifikaci a proto bychom neměli zapomínat také na tuto práci, které členské státy vedou. Nyní, co se týče komunikace, Myslím si, že veškerý nátlak, který můžeme vyvinout na členské státy, je užitečný. Snažili jsme se vykonat co nejvíce práce a bude tomu tak i v budoucnu. Vydávali jsme například různé příručky, překlady do oficiálních jazyků, eh, různá videa, která měla šířit eh, tento koncept jednotných kontaktních míst. Různé nástroje, které by členské státy mohly využívat. Nesmíme ale zapomínat na sdělení informace o jednotných kontaktních místech musí probíhat zvláště na regionální a místní úrovni, takže nesmíme podceňovat snahy členských států. Také víme, že si, rozpočtová situace členských států je obtížná samozřejmě, ale musíme informace o těchto místech šířit, jinak nebudou vznikat a nebudou používána. A na závěr, my vítáme práci, která proběhla v oblasti administrativní spolupráce i my. Proč? Protože pokud nebudeme podporovat snahy šířit, eh, školit ehm, státní pracovníky ve využívání tohoto systému, v takovém případě tento nástroj dialogu mezi různými administrativy, mezi různými členskými státy nebude využíván takovém případě nedojde k podpoření eh, přeshraničního poskytování služeb a kvalitních služeb. Takže proto tento typ služby obsažený v návrhu zprávy je velmi důležitý. V této fázi komise bych chtěla poděkovat parlamentu za velmi pozitivní a konstruktivní práci a doufáme, že i v budoucnu nás budete podporovat. Tato otázka totiž ještě nebyla dokončena. Děkuji vám. Ano, já vám také děkuji. Evelyn, chcete k tomu něco říci? Chcete dodat něco na závěr? Ano, děkuji. Pouze pár drobností. Za prvé, já si myslím, že je opravdu důležité, abychom my, co by Evropský parlament, brali svou práci opravdu vážně. A právě u té směrnice o službách tady máme takovou výjimečnou povinnost, protože my jsme předložili tehdy um, postavili na hlavu to, s čím přišla komise. Udělali jsme z toho něco rozumného, s čím se pak dalo jít mezi lidi a opravdu všichni to nakonec po našem nátlaku přijali od nás. To byla taková opravdu um, precedentní situace a nyní máme tu morální povinnost podívat se, co s tím ty státy dělají, jak s tím dále nakládají v té souvislosti. Chci všem poděkovat všem, kteří se zde ozvali. Pod... posadím se ještě s panem Likegardem eh, ke společnému stolu, abychom se vynásnažili do zítřka ještě přijít s nějakým kompromisem. A rovněž děkuji Barbaře za informace. Opravdu to je, o co zde běží členské státy vlastně nejsou ochotny z různých důvodů s informační kampaní přijít. Zároveň však tady máme jeden problém. Totiž, to ještě musím předat frakci EPP. Totiž frakce EPP tehdy neschválila můj nápad, abychom se my postarali o to, aby se celoevropsky koordinovala ta jednotná konstantní místa, aby se to víceméně navodilo. Tady EPB absolutně ani liberálové s tím nechtěli mít nic dočinění a bohužel já vám to nyní musím připomenout, že jsme na tento nápad museli rezignovat a dnes nakonec všichni um, přicházejí na to, že to až tak špatný nápad nebyl. Mně se to tehdy nepodařilo prosadit, ostatní bylo důležitější, tehdy jsem ustoupila. A Katrin, proč se zatím nemůže vše uplatnit v praxi, ta kontaktní místa? To je dobrá otázka. Ptejme se na to členských států. Tlačme na ně tady právě my, co by Evropský parlament. Máme tu úrolohu. Musíme se na to podívat opravdu zblízka a proto v mé zprávě tomu poskytují nejvíce prostoru a i toho se týká nejvíce pozměňovacích návrhů, protože to je doslova jádrem směrnice o službách. I v reakci na to, že se me podařilo prosadit ten princip e, toho, té cílové země, totiž, že se poskytovatel chová v souladu s právem cílové země, ale zároveň k tomu musí mít přístup k informacím, podle čeho se musí řídit, vstoupili do nějaké jiné země a chce tam poskytovat služby. Proto tam šlo o to v článku 16, totiž jednotné kontaktní místo, kterému ty informace sdělí a on pak bude dodržovat zákony země, v níž působí. Eh, Malcolme, ano, mě je líto. Já nemohu prostě přestat, když mě dáte slovo o této směrnici, tak bych mohla hovořit do rána. Ano, my všichni sdílíme vaše nadšení, nemůžu si stěžovat. Myslím, že bychom měli podpořit ty členské státy, aby takto jednali a komise rozhodně usiluje o posílení eh, této otázky. Souhlasím také s tím, co říkala paní Tyler. V době, kdy ekonomika roste pomalu, jsou důležité příležitosti investovat do růstu. To by mělo být naší prioritou. A já jsem si jist, že na tom budeme moci dále spolupracovat. Nyní předám slovo paní Komi, která bude vést další dvě sekce tohoto zasedání. Bude předsedat eh, během první eh, výměny názorů ke zprávě pana Karase a poté bude vést také výměnu názorů eh, během dalšího bodu. Takže paní Komi, máte slovo.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 E Děkuji Malcolme. Začněme nejprve druhou částí zasedání a podíváme se na zelenou knihu o zprávě a řízení podniku ve finančních institucích. Máme zde jednu poznámku Došlo k celé řadě změn na poslední chvíli a ty byly poté začleněny do našeho pořadu jednání. Máme zde tedy zprávu pana Karase, která bohužel nebyla dostupná ve všech jazycích. Překlady, které zatím ale chybí, budou během oběda doplněny. Takže toto bylo jedno oznámení, které jsem vám chtěla sdělit a nyní předám slovo panu Karasovi, panu zpravodaji. Sdělte nám prosím podrobnosti. Děkuji. De. Ano, paní předsedkyně. Vítám vás, vaši předsedající, ve vaší nové roli a, jak už bylo řečeno, zabýváme se stanoviskem výboru IMCO k e, zprávě a řízení podniku ve finančních institucích a rovněž politika odměňování. Ten otcovský výbor, to je Ekon a já jsem se i pokoušel Eh, přijít k ně, s některými pozměňovacími návrhy a už v ekonu pro ně orodovat tam, kde se hodí. Spolupracovali jsme tedy velice bilaterálně. My se tady zabýváme tedy stanoviskem, a hlavním takové poselství z mého pohledu u tohoto stanoviska je, že finanční krize víceméně odkryla mnohé slabiny současného eh, řízení podniku a že se tam opravdu účinným způsobem ten koncept toho, čemu se anglicky říká corporate governance, neprosazuje akcionáři, eh, vedení firem musí se ujmout své povinnosti mnohem lépe a silněji. Už nyní si musí být vědomi těch rizik a musí lépe e, být schopni vysvětlit akcionářům, co se dělá, e, co se děje, být vůči ním, eh, cítit se odpovědní a musí být i lepší kontrolní mechanismy zavedeny. Já jsem pro sice praktická řešení, ale zároveň musí to být předpisy, jež jsou právně závazné. V tom stanovisku e, tam už určité překlady překlady například do angličtiny, takže tady to vidíte a tady se soustředujeme na, osm bod, na sedm bodů. Za prvé, eh, proporcionalita těch právních úprav, co to v praxi znamená. Zohlednění um, typu finanční instituce, ať už se jedná o investiční banku, soukromou banku a na její e, velikost, totiž zda se jedná o nějakou místní, regionální instituci nebo mezinárodní a obchodní model. A rovněž zda se jedná o podnik, jež má spíš družstevní ráz. Každopádně i na špičce e, tohoto vedení by měla být dozorčí rada, která bude účastna i rozhodování o e, vedoucích pracovnících a o koordinaci. Za druhé, e, dozorčí rada u svých rozhodnutí, a to je kontroverzní bod, nesmí prosazovat pouze krátkodobé zájmy zainteresovaných stran a akcionářů, ale doufejme, že právě z našeho pohledu půjde o dlouhodobé zájmy finanční instituce. A za třetí, potřebujeme eh, silné eh, právní úpravy na unijní eh, úrovni, které zamezí střetům zájmu. Co to v praxi znamená? Například určité činnosti, které nejsou kompatibilní, by neměly být při, připuštěny. Například člen vedení zároveň investuje na vlastní účet nebo um, nějaké jiné činnosti, aktivita v oblasti eh, různých eh, finančních nástrojů a dále eh, i jiné typy střetu zájmu. Střet zájmu musí opravdu být vyloučen a to musí být právní úprava, jež bude závazná pro všechny evropské státy. Další bod se týká skutečnosti, že jak dozorčí rada, tak špička vedení musí být právně odpovědní za zprávu a řízení tohoto finančního podniku, tedy nikoli pouze vrcholové vedení. A další bod, že eh, po, Posuzování rizik eh, sehrává klíčovou úlohu při řízení podniku. Často se nepodařilo špičkovému vedení správně posoudit rizika, před kterými stojí. Musí to posuzování být přesnější a my se snažíme navrhnout, aby v každé dozorčí radě ještě existovalo i zvláštní takový podvýbor pro posuzování rizik. Další bod, instituční investoři, institucionální investoři by měli být součástí toho dialogu s finančními institucemi, aby zároveň posuzovali zprávu a řízení a rovněž blaho, dlouhodobé blaho té finanční instituce by mělo být tím zajištěno. Totiž musíme je všichni podporovat tak, aby právě institucionální investoři uh, se zároveň nějakým způsobem shodli a zároveň dodržovali Mezinárodní kodex doporučených eh, postupů, nejlepších postupů a poslední bod se týká eh, CRD3, tedy to je ta směrnice o kapitálových požadavcích. Tam jsou určité um, zásady a my chceme, aby investiční fondy uh, museli eh, se začít řídit určitou eh, úpravou a my chceme i aby tyto finanční instituce stejným způsobem museli provádět tuto směrnici. Tedy to je sedm hlavních bodů eh, v stanovisku, které se snažím zde navrhnout. A jaký máme tady časový plán? Vypadá to tak, že dnes přijdeme s návrhem přeloženým do všech jazyků, probereme to a 28. února bychom o něm hlasovali. Prosím vás o komentáře, reakce, zároveň vás ale prosím rovněž i o podporu. Děkuji. Děkuji, pane Karasi. Nyní se obracím na stínové zpravodaje. Paní Weiler, nejprve máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní pane Karasi, já právě jsem před deseti minutami obdržela překlad do Němčiny. Téma ale přece není až tak složité, takže já vidím, o co vám jde už z té anglické verze, v čem ten návrh spočívá. To, co jste zde řekl, to sdílím stoprocentně, ale zároveň vám musím otevřeně říci, že mně nepřipadá, že to, co jste řekl ústně, je tam písemně k nalezení. Ehm, ten písemný návrh je opravdu velice vágní. Vy tady říkáte, zdůrazňujete, sdílíte, vybízíte, podtrhujete ale vy jste tady hovořil o určitých závazných eh, principech, o něčem, co bude prakticky proveditelné. Já to tady v tom písemném dokumentu nenacházím. Dobrá, pokud tedy opravdu si stojíte za tím, že by něco mělo být závazné, tak se určitě časem nějakým způsobem shodneme. Když tedy podáme příslušné pozměňující návrhy, zároveň tady je i problém s tím, že určitých bodů skoro přicházíme s křížkem po funuse. Totiž už máme právě tu směrnici o kapitálových um, požadavcích, kde už je něco o bonusech. A mezi tím v Německu už máme například právní úpravu. I právní úpravu týkající se do dozorčích orgánů ve Velké Británii už se rovněž z toho, co jsem se dočetla, řeší otázka bonusu to, že my tady řešíme něco jakoby principiálně, to už je ta zelená kniha opravdu dva roky pozadu. Rovněž to, že se to má týkat pouze finančních institucí a nikoli jiných podniků, jež se zabývají financemi, to už je nejméně rok spoždění. Jinak jsem zásadně toho názoru, že musíme přiznat, že jsme v minulosti rovněž přicházeli s nesprávnými jakoby motivátory. E, nikoli pouze na nejvyšších úrovních vedení, ale rovněž i na těch e, úrovních té střední, těch středních vedoucích Nyní už víme, že bonusy se vyplácejí i e, vedoucím na té střední úrovni a i to se musí regulovat v Německu, v Rakousku, to víme. Rovněž, co mě tady schází, to jsou požadavky spotřebitelů. Jak u komise, tak i u vás nám to chybí. To právě náš výbor by s tím měl přijít, protože spotřebitelé, e, těch se právě ta směrnice o e, finančních službách týká a to bohužel zatím v negativní negativním smyslu eh, na to narazili, na ty mezery. Jinak je tady vše v podstatě v pořádku, zejména to, co jste mě řekl, ale přece jenom ten návrh, tak jak bude naformulovan písemně, musí být konkrétnější a jasnější. Děkuji vám. Pokud eh, zde nemáme žádné další stínové zpravodaje, poté, potom předávám slovo jiným, nejprve pan Diong. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si opravdu myslím, že stanovisko, které zde máme, tedy eh, dokument pana Karase, je velmi kvalitní. Sdílím také názory paní Barbary Weile, sice to, že bychom jej mohli posílit v některých bodech, ale chtěl bych říct, že jsem spokojen se směrem, kterým se ubírá a také se tónem. Myslím, že všichni sdílíme tyto základní názory. Já představím eh, pozměňovací návrh a ten se bude týkat čtyř bodů. Za prvé, to je eh, všeobecná poznámka na začátku. Myslím si, že je to dobrý důvod, ale zároveň bychom měli zmínit, že finanční instituce také mají eh, dopad na daňové poplatníky. Viděli jste, že daňoví poplatníci je musí zaplatit a právě proto je to velmi široká sociální otázka. Za druhé, nevidím zde nic o úloze vnějších auditorů. To komise zmiňovala v zelené knize a myslím si, že nezávislost vnějšího auditu je velmi důležitý. Tento bod bychom možná měli také zdůraznit eh, v dokumentu. Za třetí, nevidím zde žádnou zmínku o úloze zaměstnanců. Myslím si, že to nemůžeme opomíjet. Ti také mohou přispívat k dlouhodobým zájmům dané finanční instituce. Mají tedy úlohu při rozhodování to by mělo být eh, zahrnuto do dokumentu. A za čtvrté podporuji to, co paní Weiler říkala o bonusích. Ano, existují i jiné iniciativy, například eh, křížový odkaz, to je zajímavé, ale tento bod je eh, důležitý například ve Spojeném království. Přestože některá opatření již proběhla, Ministerstvo financí řeklo, že nechce jít příliš daleko, protože by poté vybralo příliš mnoho peněz a e, to já nechápu. Proč bychom se neměli věnovat bonusům? Myslím si, že to způsobuje veřejnou nespokojenost. Na jedné straně vidíte, že se šíří chudoba a na druhé straně vidíte, že se zvyšují i bonusy. Takže tomu bodu bychom se měli věnovat. Děkuji vám. Grazie, onorevole De Jong. Passo la parola. Děkuji, pane Jongu. Nyní předám slovo paní Tyler. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu zpravodaji. Já souhlasím s ostatními, jde o dobrý základ pro začátek eh, naší diskuze. Také bych chtěla poděkovat panu Karasovi za tento dokument. Myslím si, že když se podíváme na body, které zde zmiňuje, některé otázky jsou mezi sebou vzájemně propojené. Zde například jde o finanční instituce a zde potřebujeme lepší zprávu a řízení podniku. Mě na tom ale zaujalo to, že mnohé finanční organizace před krizí se eh, podporovaly eh, odpovědnost podniku, hlásili se k tomu a já se ptám, proč eh, mají tak špatný pocit o zprávě a, podnik, zprávě a řízení. Vidím, že v tomto parlamentu proběhla e, celá řada prací o CSR, o odpovědnosti podniků a důležité je tedy vzít v úvahu rozdíly mezi různými změnami. Dále, co se týče odstavce 3, zde se zmiňují podílníci a akcionáři. Ano, to je jeden z klíčových bodů. Čí zájmy jsou zastoupeny? Jde o zájmy z akcionářů nebo o zájmy širších zúčastněných subjektů, širších stran. Myslím si, že v Evropské unii máme právní modely, které se zabývají tím, či zájmy jsou zastoupeny. Zvláště je to důležité v, eh, z pohledu dlouhodobých zájmů. Krátkodobé zájmy, eh, na to upozorňovala Barbara, souvisí zvláště s otázkami odměňování a bonusy. Myslím, že je velmi důležité, eh, zmiňovali to i předřečníci, to, jak se věci mění. Důležité je, že některé banky přijímají dlouhodobější přístupy k odměňování a k tomu, jak vzít v úvahu také zaměstnance. Na to bychom se měli soustředit, to bychom měli vítat a preferovat tedy dlouhodobé spíše než krátkodobé e, přístupy. Finanční systémy jsou mezi sebou vzájemně propojené a proto, jak říkal pan zpravodaj, bychom měli brát v úvahu eh, zvláště rizika a snažit se je co nejvíce snížit. Eh, co je dále zajímavé, je to, že když si vezmete společnost například ve Skotsku, eh, akcionáři se účastnili v řízení podniku a došlo téměř ke krachu Vláda musela zasáhnout a můžete tedy vidět, že širší zájmy společností Pokud bychom nezachránili RBS, zjistili bychom, že bychom neměli ve Skotsku již bankovní sektor. Myslím si tedy, že proto je zpráva a řízení podniku stále více důležitá v tomto sektoru. To, že má někdo 81% podíl na dané organizaci, znamená, že eh, musíme takový problém řešit eh, zvlášť například, zvláště v eh, situaci finanční krize. Dále, co se týče institucionálních akcionářů, o tom bych chtěla získat další informace. Jde o ambici, mohl byste to upřesnit, to je velmi důležité. Bod 5 co si pan Karas myslí o genderové vyváženosti v správních radách? Mnohé správní rady mají pouze málo žen, eh, a to v celé Evropské unii, konkrétně v některých zemích. Probíhají diskuze o tom, že toto by mělo být povinné. Slyšela jsem eh, o těchto debatách a mě by zajímalo, co si o tom kolegové konkrétně myslí. Eh, to je prozatím z mé strany vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nemáme příliš mnoho času, máme půlhodinové spoždění, takže bych požádala ostatní, aby byli kratší. Musíme to trošku urychlit. Pan Fox, děkuji paní předsedkyně. Jak asi kolegové vědí, tak jsem zpravodajem ve výboru Ekon na této zprávu, takže jsem si přišla vyslechnout, co si myslí kolegové o tomto dokumentu a chtěl bych poděkovat panu Karasovi za jeho stanovisko. Chtěl bych také poděkovat eh, ostatním kolegům za jejich příspěvky. Pan Dion udělal velice důležitou poznámku, eh, Zdůraznil, že musíme chránit daňové poplatníky, protože když zbankrotuje nějaká společnost, tak eh, v podstatě ztratí práci zaměstnavatele, ale nikdo ostatní jakoby dál netrpí, ale v případě těchto institucí je to zvláštní případ. V tomto případě se zajímají o jejich zprávu vlády, protože když selhají tyto společnosti, tak to všechno musí uhradit daňový poplatník. A když nyní snižujeme veřejné finance v rámci Evropské unie, ne tedy samotné Evropské unii, ale v jednotlivých členských státech, tak daňoví poplatníci se dívají na bonusy bank a říkají si, proč peníze daňových poplatníků mají vykoupit tyto banky, když dochází ke snižování veřejných výdajů. Čili musíme získat důvěru eh, voličů, musíme věnovat pozornost této otázce, protože peníze daňových poplatníků jsou používány v tomto, eh, v tomto průmyslu. Bankovní průmysl si tedy musí ospravedlnit využití finančních prostředků eh, z kapes daňových poplatníků, čili musí zajistit náležitou zprávu svých finančních institucí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Foxy, a nyní pan doktor Etken za komisi. Děkuji mnohokrát za cené poznámky. Možná už je příliš pozdě, protože celá řada členských států zavedla konkrétní opatření. Musíme si uvědomit, že když se zmiňujete o konkrétních krocích, tak to bude znamenat radikální změnu chování. Bude ale nějakou dobu trvat, než k tomu dojde, proto jsme také připravili zelenou knihu, abychom řešili otázky, které byly definovány velice zajímavým způsobem. Také, co se týče složení například eh, rovnováha mezi pohlavími, to je důležité, dále riziko dohledu ze strany řídící rady. Tato druhá zelená kniha se bude zabývat eh, zapojením akcionářů, protože bylo jasně řečeno, že musíme najít nějaké stimuly, aby se lidé nezabývali krátkodobou politikou, ale dlouhodobými řešeními. Tato zpráva znamená, že připravujeme návrh. Myslím si, že není ještě úplně pozdě. Vaše cené poznámky mohou být zohledněny. chceme připravit dokument do konce června. Děkuji zástupci komise za poznámky a ještě má slovo pan Karas, pan zpravodaj. Děkuji kolegové, děkuji paní předsedkyně, Srdečně díky za takto konkrétní doplňující návrhy a zároveň za podporu. Já tedy opravdu konstatuji, že mohu souhlasit, že to udělám takové závaznější ty formulace a každopádně musíme v bodu číslo dvě do toho zahrnout i spotřebitele. Za třetí otázka tady toho, zda potřebujeme novou analýzu. Já si myslím, že ji nepotřebujeme, protože analýze toho, co zapříčinilo krizi, to už výbory, zprávy a tak dále pojednali zcela detailně. Nyní spíš bychom měli říci, co je příliš pozdě, to už vlastně rovněž víme, ale v té zelené knize tam se musíme pokusit přijít z návrhy toho, jak můžeme vše posunout ku předu. A musíme se zde soustředit samozřejmě právě na ty správní či dozorčí rady a na spotřebitele a de facto na zákazníky. To musíme konkrétně nějakým způsobem vyřešit. Úprava, právní úprava, jak říkáte, no díky bohu, že už máme tu CRD trojku, že to už v některých členských státech přešlo do další etapy, ale ne všude. A otázka zní, jakou roli tady se hrávají ty správní či dozorčí rady. Přispívají k tomu, snaží se něčeho docílit, ty musíme popohnat budu vděčný za pozměňovací návrhu, ale rovněž bych prosil, abyste mě dali šanci je do toho nějak zapracovat a vypracovat kompromisy, které to trochu jakoby přiostří a které to doplní, ale zároveň se musíme vyhnout duplicitě. Tedy prosím pana zpravodaje v Ekonu, aby opravdu přijel i návrhy Inko. Jsem rád, že jste zde a doufám, že budeme spolupracovat dále. Děkuji panu Karasovi a já bych krátce k tomu řekla, jak vypadají termíny, totiž, jak už jste slyšeli, datum eh, pozměňovacích návrhů, to je do 9. února 12, analýza do 28. února, hlasování v IMKU 28. únor, v EKONu 16. březen a plenární zasedání v Dubnu to bude. Pokud tedy s tím souhlasíte, tak se tohoto budeme držet. Ano? Výborně. A nyní přecházíme k dalšímu dokumentu, totiž budoucnost sociálních služeb obecného zájmu. Předávám slovu panu Abadovi, který tady je zpravodajem u tohoto dokumentu. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tato zpráva o sociálních službách obecného zájmu, eh, o tom jsme jednali se svými kolegy a stínovými zpravodaji. Hlavním cílem této zprávy je přistupovat k sociálním službám pragmaticky a budeme se snažit tak vyřešit určité právní eh, problémy. Musíme zdůraznit tři dimenze eh, sociálních služeb. Politická, ekonomická a také právní dimenze těchto služeb je důležitá. Musíme tyto sociální služby obecného zájmu chápat eh, v rámci tří hlavních principů. Princip přístupnosti, kvality a univerzality. Já pevně věřím, že eh, v této debatě můžeme pokročit ku předu. Pokud budeme mít pragmatický přístup, jak zmiňoval pan komisař Barně minulý týden, eh, kvalita provedené práce je velmi vysoká. Sdělení komise, eh, které se týká sociálních služeb obecného zájmu, to vše nastoluje mm, pozitivní dynamiku. Co se týče politické dimenze, ehm, Některé elementy jsou zmíněny v návrhu. Mohli bychom vytvořit evropské monitorovací středisko pro sociální služby. Díky tomu bychom mohli shromáždit zdroje z jednotlivých členských států a snažit se tak společně využívat tyto zdroje. Dále, co se týče ekonomické dimenze, zde nám jde o to, abychom zároveň eh, vzali v úvahu specifičnost sociálních služeb a zároveň eh, na ně aplikovali pravidla vnitřního trhu, zvláště nový eh, způsob řízení jako in-house. Poslední eh, koncept je právní rámec. Zde nebudu reagovat na všechny právní problémy, ale jde pouze o to, že bychom měli některé z nich vyjasnit. Mám zde například eh, příručku Evropské komise eh, o aplikaci pravidel pro státní podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh na tyto služby. Chtěl bych vyzvat Evropskou komisi a také radu, aby se podrobně zabývali zvláště jedním sektorem – Jde o to, abychom se věnovali konkrétně realitě a viděli, jak přesně e, směrnice a právní předpisy fungují, jaký konkrétní dopad mají na život našich spoluobčanů. Takže takto bychom mohli e, pokračovat. E, měli bychom se zaměřit na jeden pilotní sektor, který se bude týkat seniorů a zde uvidíme, jaké to má přesné dopady. Také jsem samozřejmě připraven vzít v úvahu různé poznámky nebo poznámky, které byly předneseny během zasedání se stínovými zpravodaji. Zmiňovalo se zde, že bychom měli zmínit 25, odkaz 25. Co se týče načasování, eh, máme zde lhutu 23.2. Hlasování v IMKU eh, by mělo proběhnout 22.3. To eh, je hlasování. Na plenárním zasedání eh, o tom budeme jednat pravděpodobně v červnu, poté, co bude potvrzeno toto, tento časový harmonogram. Děkuji. Uh, grazie, grazie mille. Mm. Mnohokrát děkuji. Jenom bych zkontrolovala harmonogram, protože tam možná, eh, možná budou nějaké změny. Ano, opravdu budeme to překládat eh, z května na červen, ale vrátíme se k tomu na závěr této rozpravy. Teď dám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům. Nejdříve má slovo pan Korera, pan Kampus. Eh, Děkuji mnohokrát. Na úvod bych chtěl poděkovat panu Abadovi za jeho stanovisko, které je velice důležité, významné. Eh, článek 3 Lisabonské smlouvy hovoří o eh, sociálním ekonomickém rozvoji, eh, dále se hovoří o těchto službách, sociálních službách obecného zájmu, dále protokol 6 hovoří o odpovědnosti členských států, které musí poskytovat tyto služby také v rámci charty základních práv a svobod. Dále je to tedy otázka těchto služeb. Čili máme velice dobrý právní základ, ale neexistují ještě služby, eh, pardon, definice eh, služeb obecného zájmu. Právní eh, situace je taková, že celá řada případů se dostává k soudu a je velice důležité, abychom řešili tyto otázky především v kontextu krize. Například když se podíváme na nějaké školky, řešíme také domovy důchodců, situace imigrantů. Jsou to situace každodenního života, kde musíme zajistit účinnost a spravedlnost. A často eh, se to řeší pouze z hlediska rentability a musíme bojovat za rovnováhu. Udělal jste velice dobrou, nezbytnou eh, diagnostiku sociálních služeb obecného zájmu a zaměřil se, se na všechny dimenze sociální, ekonomickou a politickou. Musíme přistupovat pragmatickým způsobem, zkoumat tento sektor a musíme zlepšit především účinnost těchto služeb eh, a také jejich eh, uplatnění. Chcete, aby se vytvořila Evropská observatoř, chcete vytvořit internetovou stránku, která bude ve všech jazycích, je důležité, aby to tedy vše náležitě fungovalo a také je zásadní, aby všichni mohli pracovat na tomto projektu, aby byla eh, vytvářena sociální společnost. Musíme tedy uplatnit takový holistický globální přístup. Musíme vzít eh, v úvahu malé a střední podniky, které často nejsou plně zastoupeny v tomto sektoru, které jsou velice důležité. Takže musíme doplnit ještě daný text, vylepšit jej, ale souhlasíme s vaším přístupem. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Mandres za ALDE. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych se omluvit. Eh, náš stínový zpravodaj nemůže přijít na dnešní schůzi, takže mě dal několik poznámek. Eh, děkuji panu zpravodaji, panu Abadovi za návrh eh, stanoviska. Také děkuji za setkání, které proběhlo v prosinci ve Štrasburku. Pan navrhovatel vedl dobrou práci, měli bychom zvážit ovšem některé změny. Myslí si, že jménem naší skupiny ALDE se jedná o oblast, která musí být eh, eh, právně řízená na národní úrovni. Máme tady také eh, pravidla hospodářské soutěže, otázku kvalit. Musíme vytvořit rovné podmínky. Sociální služby obecného zájmu musí mít stejné podmínky také v oblasti hospodářské soutěže. Nemusíme zajistit účinnost trhu, ale aktéři, by měly procházet eh, takovou eh, každoroční revizí ze strany eh, národních orgánů. Za skutečně poskytují sociální služby obecného zájmu. To může být relevantní nástroj, který můžeme použít pro zajištění účinnosti těchto služeb. A co se týče výměny informací na webové stránce, která bude kontrolována komisí, jednotlivé otázky, které se týkají těchto sociálních služeb. Musí dojít také k výměně zkušeností a dobrých praktik, protože se můžeme vzájemně od sebe poučit. Pan Schmidt děkuje za tento materiál a těší se na další plodnou spolupráci. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Rule. Děkuji. I já bych začala tím, že omluvím stínového zpravodaje, ale moje vlastní připomínky tady přednesu přesto. E, výslovně děkuji panu zpravodaji. E, v podstatě jsme všichni zajedno. Body 1 až 3 a 5 ty pravděpodobně vyřídíme poměrně rychle. Problémy vidím u konkrétního bodu číslo čtyři. Tady mám dvě doplňující otázky. Za prvé, ten primární právo se nám změnilo. To základní právo na základě Lisabonské smlouvy, e, tam byly sociální aspekty posíleny a tady si myslím, že se to musí ještě propracovat. Já jsem se obrátila i na pana komisaře Andora, jak vypadá z právního hlediska například nakládání se zadáváním veřejných zacházek v oblasti sociálních služeb, ale zatím nemám odpověď. Tedy zároveň cíleně by se mělo eh, v pátém bodu eh, něco říkat nikoli pouze o určité červené niti, ale rovněž zadávání sociálně zaměřených veřejných zakázek. To si myslím, že by se pak z toho mělo škrtnout, protože tady nepostih, nevystihujeme aktuální situaci. Obce, jakým způsobem můžou být vybízeny k tomu, aby se sociálně zaměřovali. Tady spíš máme negativní příklady, nikoli pozitivní a musíme se snažit vy... nějakým způsobem volat po jiné příručce tak, aby to rozdávání zakázek, udělování bylo jiné. Ta příručka, kterou v současné době máme, není vypracována na základě změn navozených Lisabonskou smlouvu, odvolává se na starou právní základnu. A ještě jednu věc chci zmínit. Komise vypracovává zelenou knihu právě k eh, zadávání zakázek pro e, veřejné eh, služby nebo eh, jiné tohoto typu projekty a my chceme vědět, proč tam jsou rozdíly mezi zakázkami v oblasti životního prostředí nebo kritérií u životního prostředí a sociálními kritérií. U eh, životního prostředí se samozřejmě můžete um, zabývat i způsobem výroby a u sociálních zakázek ne. E, a tam například se to týká obcí, jež se snaží si opatřit produkty typu e, spravedlivého obchodu. A nyní paní Tentofilides. Děkuji, rovněž já bych nejdříve chtěl poděkovat paní zpravodajce. Já se zmíním o třech záležitostech. Správně se zde ve stanovisku odkazuje na kvalitu, spravedlnost a kvalitu služeb. Když tedy hovoříme o určité soutěži na trhu, tak se to dá zajistit a dosáhnout se toho dá pouze, budeme-li sledovat tyto cíle, protože v opačném případě nemůžeme služby zajistit všem, nikoli tedy na únosné úrovni, proto tady musíme vyzvednout úlohu státu v této oblasti. Druhá věc, já se domnívám, že komise tady nepočítá s nějakým zajištěním těch služeb, s nějakou jistotou. Uh, Totiž eh, služby by se měly nějakým způsobem rozlišit od eh, těch komerčně zaměřených služeb, alespoň po hospodářské stránce. Je například něco, oblastí zájmu občanů nebo veřejnosti, nezávisle na tom, zda je to tedy něco, co je zajímavé z hospodářského hlediska. Tady se opravdu musí primárně posuzovat ten obecný zájem, eh, ten zájem toho jednotlivého občana. A to, co říká eh, pan zpravodaj o té Evropské observatoři, to je velice pádná věc, protože my musíme zkoumat například určité zkvalitnění lidských životů, když tedy hovoříme o té či oné službě. Děkuji eh, komise. Okay. C'è un membro della commissione che fa le veci? No. Kdo se tedy zabývá tou otázkou? Máme tady někoho? Pokud ne, tak už přímo předávám slovo zpravodaji, aby to zhrnul. Oui, merci. Ano, děkuji. Děkuji všem kolegům za jejich poznámky. Ano, já souhlasím s panem Koriasem v tom, že význam těchto sociálních eh, služeb je zvláště v tom, že snižují dopad finanční krize. Myslím si, že to eh, je zdůrazněno ve zprávě, konkrétně v odstavci 1. Jde o dimenzi, která je pro nás velmi důležitá, zvláště tedy dimenze, která se projevuje v eh, období krize. Máme solidní právní základ a k Antoniovi se musím přidat k tomu, že nám chybí definice těchto služeb definice ještě není přesná a proto často eh, skončíme u soudního dvora. Každopádně souhlasím s tím, že bychom měli mít pragmatický přístup a studovat zvláště jeden sektor. Také eh, se kolegové zmiňovali o tom monitorovacím středisku pro tyto služby. Zde bych chtěl vyzvat komisi, aby se přiklonila k tomuto, k této myšlence. To by nám mohlo použít, eh, pomoci využít společně informace, které máme a pokročit ku předu. Další kolega se zmiňoval o principu subsidiarity. Říkal, že některé přesné oblasti by měly zůstat v kompetenci členských států. Ano, jde tedy o princip subsidiarity. Ten je obsažen v posledním odstavci našeho názoru. A dále pravidla pro zadávání eh, veřejných zakázek a vnitřního trhu. Ano, tato ekonomická dimenze je obsažena v odstavci 3 naší zprávy. Dále, co se týče názoru pana Paskala Kanfina, myslím si, že, se, že jsou zde určité otázky přímo na komisi. Jde zvláště o to, že příručka Evropské komise nebyla příliš pozitivní. Já jsem chtěl zdůraznit ve své zprávě to, že bychom měli mít takovou příručku. To je podle mého názoru pozitivní a také bychom ji mohli zlepšit a určitě v ní nalézt i některé pozitivní příklady. Na závěr, co se týče kyperského kolegy z GUE, ten zmiňoval tři hlavní principy sociálních služeb a úlohu státu při definici a také při zavádění těchto služeb. Ano, je pravda, že zde máme problém e, právního, právní bezpečnosti, právní jistoty. Antonio eh, také zmiňoval, že v Lisabonské smlouvě je článek 3, eh, článek 14, protokol 26 a charta základních mm, práv a svobod. Máme zde tedy celou řadu eh, právních aktů, ale musíme se zároveň soustředit na to, jaký je obsah sociálních služeb a na diverzitu jednotlivých společností. Takže právě v tomto smys, v tom, tímto směrem bychom se měli ubírat a myslím si, že monitorovací středisko by nám pomohlo Eh, přesně definovat, jaký je eh, obsah, který se týká, kterého se týkají tyto služby. Máme zatím eh, plovoucí kalendář, nemáme přesně stanovená data. A děkuji. Já bych chtěla zakončit dnešní debatu tím, že vám uvedu přesná data. První výměna názoru proběhne 27. dubna, 30. 11. již byl vydán dokument, to se již stalo. E, druhá výměna názorů a 23. 23. únor je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to pro vás přijatelné? Hlasovat se bude 24. až 25. Eh, května a v červnu proběhne plenární zasedání, eh, kde to bude na pořadu jednání. Vyhovuje vám to? Ano? Dobře, takže to je v pořádku. A nyní předávám opět eh, řízení zasedání Malcolmovi. Děkuji. Vím, že jste stínovou zpravodajkou eh, v dalším, eh, pro další stanovisko. Nyní se budeme zabývat návrhem zprávy, eh, který vypracováváme pro výbor pro dopravu. Jde o Evropu jako přední světová destinace cestovního ruchu, nový, nový politický rámec pro evropský cestovní ruch. To je dokument, který nám zaslalo DG Enterprise. Navrhovatelem je pan Kreutzmann. Paní Komi je stínovou zpravodajkou. Paní Ruler. Pan, pan Bielenc tady není. A další tady jsou dále paní Gebhardt. Myslím si, že ta se zúčastní diskuze. Uděláme si tedy prezentaci eh, vašeho stanoviska, pane Kirocmana, a poté přistoupíme k diskuzi. Nemáme už moc času, takže já bych chtěl jenom všechny vyzvat k tomu, abyste byli struční. Tak budeme moci pokročit ku předu a dostaneme se i k diskuzi eh, pozměňovacích návrhů. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo podstatě by měl cestovní druh v Evropě a jeho hospodářský význam měly být řešeny a zviditelněny i na celoevropské úrovni proto by mohla eh, mít tedy významnější úlohu právě politika v oblasti cestovního ruchu. Tam máme doplňující kompetence v Lisabonské smlouvě a to by nám mělo posloužit k tomu, abychom přišli k se směrodatnými eh, nějakými pokyny nebo kroky, které uskutečníme. Principy jsou eh, účinnost, administrativní proveditelnost, finanční proveditelnost a podpora evropského společného dědictví, zejména kulturního dědictví v Evropě. To máme přece v Evropě společné a to by nám mohlo pomoci spolupracovat i na politické úrovni. Spolupráce i s jinými institucemi eh, v celoevropském měřítku s Radou Evropy například. Pozitivní příklad toho, ukazuje, že například kulturní přispění Evropy světu může být ještě vylepšeno a uvědomění v té oblasti. Musíme přejít k tomu, že budeme lépe využívat informačních a komunikačních technologií a posílit i hospodářský aspekt cestovního ruchu a cestování. Tam bychom mohli i připravit takový rámec eh, podmínek soutěžení, připravit technologické eh, lepší podmínky pro zejména turistické podniky malé a střední, další proškolování, eh, kvalifikované síly potřebujeme a ty nám chybí a zároveň kvalifikovaná obsluha těchto různých míst, cílů, destinací nám může pouze pomoci. Ehm, dlouhodobé plánování, poptávky a nabídky, tam potřebujeme i od turistického sektoru statistické údaje. Jejich množství i kritéria musí být vzájemně odsouhlaseny, aby nám byly přidanou hodnotou a e, přispějí k dalšímu hospodářskému růstu cestovního ruchu. Musíme vytěžit z toho, že máme cené destinace v Evropě a musíme se snažit e, podporovat cestování po Evropě. Bohužel kritéria, jak se to v různých státech uplatňuje, jsou všelijaká, nesjednocená. Nevím, zda můžeme tedy takovou pečeť kvality zavést univerzálně a čím se to bude řídit, protože zatím členské státy se k tomu stavějí rozdílné. Nemáme rovněž standardizaci například hotelů, to nám velice chybí i ne na té nejzákladnější úrovni. E, pokud budeme e, fungovat pouze na základě společného nejnižšího jmenovatele, tak to poškozuje spotřebitele a ty, jež cestují e, Evropa co by turistická destinace. To musíme podpořit společným úsilím, například společnou prezentací v internetu. To by právě mohlo mít cenu z hlediska třetích zemí. Nevím, zda například všechny evropské země by se toho měly účastnit, zda by rovněž jakým způsobem to budeme slaďovat s těmi snahami, jež budují jednotlivé země a jež má i takový mezinárodní cestovní výbor International Travel Commission. Já tady mám pouze malý výsek té problematiky na starost, ale zároveň vyzývám všechny, aby mě doplnili v tom, co je v tom návrhu. Jsem ochoten to či ono do toho zapracovat a zatím srdečně děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Hodnota vašeho návrhu je, že se záměrně soustředíte na věci, za které je zodpovědný náš výbor, což si myslím je velice dobré, ale zcela jistě budeme doplňovat určité body. Čili máme asi 15 minut, ale prosím, omezte se každý na dvě minuty, abychom měli čas ještě na shrnutí. Nejdříve paní Komi, paní Gebhardt, pak budu hovořit já a pan Trenfarelidis. Pokud budeme mít ještě čas, tak zástupně komise paní Alves. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu velice stručná, konkrétní. Chtěla bych říci, že jsem velice vděčná za práci, kterou odvedla paní Kreutzmann. Především se to týká označování evropského dědictví. Pozměňovací návrhy. V první řadě souhlasím vzájemné uznávání profesních kvalifikací v oblasti cestovního ruchu. Podle mého názoru je zcela zásadní tato věc, pokud chceme zajistit harmonizaci v celé Evropské unii. První aspekt, který bych doplnila, se týká harmonizace norem v oblasti hotelnictví. Už jsem se o tom zmínila v rámci předběžného, předběžné výměny názorů. Týká se to kvality a klasifikace hotelů v Evropě. Vím, že laťka je vysoko nastavená, je to hlavní cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout, ale pokud věříme ve vnitřní trh, tak zcela jistě musíme prosadit tuto myšlenku. Další aspekt je otázka cestovního ruchu postižených lidí, protože ve všech členských státech existuje vybavení, které může pomáhat postiženým lidem, aby mohli být v hotelech. A nakonec bych se chtěla zaměřit na propojení mezi značkou kvality a také značkou bezpečnosti. To je ta pečeť kvality. Například podívejme se na elektronický obchod. Chceme mít určitou kvalitu eh, v hotelnictví. Celá řada agentů používá elektronické služby na propagaci svých nejrůznějších balíčků, svých služeb. Je tedy dobré, abychom tyto dva prvky zapojili do této zprávy myslím si, že to bude konkrétní. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji za doplnění těchto bodů do zprávy a nyní má slovo paní Gebhardt. No, děkuji, pane předsedo. Já tady nejsem s tím do zprávou ale byla jsem pověřena, protože kolega tady bohužel tady není tento týden, abych tedy hovořila za něj a předal mi i pár informačních bodů, co považuje za zásadní. Tedy je to opravdu důležité téma a první věc, na níž on poukázal, je, že musíme podporovat a nahlížet na turistiku jako něco, co se nyní prodává novým způsobem, třeba elektronicky. To už tady zaznělo, totiž z hlediska jak nabízitelů, tak zákazníků a zároveň musíme pojednat i o tom, jak se to týká práv spotřebitelů. Druhá věc, otázka práv cestujících ve všech oblastech. Máme přece nejrůznější směrnice, jež se vlastně týkají různým způsobem cestujících, ať už na železnicích nebo v leteckém provozu, na cestách, ale tady by snad stálo za to to nějak shrnout, aby to vše společně ladilo a aby se v tom dokázali občané orientovat a rovněž i, aby kdokoliv, kdo něco v oblasti cestovního ruchu nabízí, aby to i zohlednil. Další věc v té souvislosti, která stojí za zmínku, je právo spotřebitelů, jak jakými mechanismy mohou svá práva vymáhat, s jakými problémy musíme počítat. Tady kolega žádá mechanismus vzájemné konzultace s výborem pro um, nebo institucemi, jež se zabývají dopravou a dále provádění směrnice o službách. Jakým způsobem zjednodušení administrativní zátěže a zprávy může tady probíhat a rovněž uznávání profesních kvalifikací, právě jak může být aplikováno na tuto oblast. Tady většinou to opravdu spolu souvisí. Tady často slýcháme, jak to vypadá, že v některých státech je to opravdu problematické v, té, v tomto sektoru. Další věc, standardy bezpečnostní V různých státech Evropské unie to vypadá různě oblasti cestovního ruchu a jakým způsobem se to dá vyřešit. To je otázka. Tady bychom měli nastolit jasná pravidla, jasné normy a zároveň tady, tak jak už řekla paní Komi, je důležité definice přesná definice nějakého toho standardu. Například německý spotřebitel v Německu jede do čtyřvězdičkového hotelu. Má přesné představy, ale v jiném státě přijede do čtyřvězdičkového hotelu a vypadá to úplně jinak. A najednou je ten člověk zklamán, protože s tím nepočítal. Takže to musíme rovněž zohlednit a u celé této diskuse, když hovoříme o tom, že Evropa by má, měla být jedničkou v cestovním ruchu jako destinace, dávejme pozor na to, abychom upřednostnili i individuální cestovní ruch a nikoli eh, ten masový, který často vlastně ničí životní prostředí. Na to nezapomínejme. Děkuji, paní Rule. Eh, pane předsedo. Já opravdu budu hovořit velice stručně. To zásadní, to už vlastně eh, pan zpravodaj eh, zohlednil, já mu za to děkuji. Opravdu on se soustředil na pravomoci našeho výboru, například vzájemné uznávání kvalifikací, ochrana spotřebitele, my na to rovněž poukazujeme, tady určitě je hodně otázek, rovněž oceňuji, že hovoří o bezbariérovém cestování, přístup seniorů k cestovnímu ruchu, možná by se tam ještě dalo zabudovat právě elektronické kupování um, cestovních tedy balíčků a tak dále, ale jinak je tam vlastně vše. Děkuji. Uh, já to nakombinuji pak se závěrečnými poznámkami, takže ještě tady kolega. Děkuji. Nejdříve děkuji panu Krojcmanovi. Správně tady zaznělo, že na základě akčního plánu pro cestovní ruch se musí zároveň počítat se zvláštnostmi, s regionálními odlišnostmi a to souvisí i se sociálními aspekty, se územní kohezí, soudržností s prostředím a rovněž s kulturními zvláštnostmi regionu máme rovněž určité mm, odlišnosti mezi členskými státy a to je i přispění k tomu, k té regionální pestrosti Evropské unie. Další věc, kterou bych tady rád nakousl pro Evropskou unii, je důležité, aby ta turistika byla udržitelná. Musíme se soustředit právě na malé a střední podniky ti by měli být tím nosným pilířem například v hotelovém sektoru, v sektoru pohostinství. Ty musíme podporovat právě například rodinné hotýlky, rodinné podniky a i v Evropské unii se musí zohledňovat například bezpečné cestování, práva cestujících, ale i cestující pro seniory. To bylo z mé strany. Uh, well, just, uh, a few... Já mám ještě několik poznámek. Myslím si, že kolegové eh, směřují směrem, který je velmi pozitivní. Myslím, že toto, eh, tento výbor nakonec vydá velmi silné stanovisko. Chtěl bych říci, že eh, je pro mě zklamáním, že zpráva komise se zabývá například směrnici o službách ne dostatečně vážně. A já si myslím, že ehm, to vše má dopad na jednotný trh a na cestovní ruch. Takže měli bychom se zaměřit na kontext a e, to, co zašleme výboru pro dopravu, bude nakonec velmi důležité. Ještě několik specifických bodů ehm, k tomu, co říkala paní Gebhardová o turistických průvodcích. V e, aktu o jednotném trhu bylo uvedeno několik e, příkladů a my bychom eh, to měli zmínit také v tomto dokumentu. Co se týče bezpečnosti turistických zařízení, to je něco, co je důležité i pro mne, zvláště požární bezpečnost je důležitá. Eh, možná bychom něco k tomu mohli ještě dodat. Jde také o bezpečnost pro děti. Měli bychom vytvořit nějakou standardní klasifikaci a informace, které zatím nejsou dostatečně eh, rozšířené. Důležité jsou také bezpečnostní vybavení, které využívají děti. To spadá také do bezpečnosti produktů. Společnosti, které poskytují tyto služby, musí zajistit, že jsou bezpečné a že, maj, že splňují určité bezpečnostní normy. A na závěr domnívám se, že bychom také mohli eh, toto propojit s mm, směrnicí o dopravě, která se chystá. To bude pravděpodobně velmi důležité eh, pro podporování eh, spotřebitelů v tom, aby nakupovali se s rozmyslem. Každopádně to posílí cestovní příležitosti eh, pro evropské občany v budoucnu. Má ještě někdo zájem přispět do diskuze? Ne? Tak v tom případě si myslím, že bychom paní Aloesové za komisi měli poskytnout možnost promluvit. Nejprve bych chtěla poděkovat já budu stručná. Všem děkuji. Co se týče těch bodů, eh, komentářů, které zde zazněly, myslím si, že vyvstalo mnoho otázek od parlamentu, které se týkaly eh, aspektu harmonizace. Náš eh, místopředseda se již rozhodl, komise je rozhodně připravena poslouchat, vyslechnout tyto problémy jsme otevřeni iniciativám, které v současné době probíhají v tomto odvětví. Spolupracujeme také s našimi kolegy eh, z DG pro spotřebitele, takže sledujeme situaci a snažíme se zjistit, jaké možnosti máme do budoucna. Co se týče práv eh, cestujících, myslím si, že jste si vědomi situace. Komise se pokusila, konkrétně eh, DG Transport, vytvořit transparentnost v oblasti eh, cestovního ruchu a snažila se informovat eh, cestující o tom, jaké mají práva. Takže existuje kampaň, eh, informační kampaň na internetu. Další bod. To se týká handicapovaných občanů. Komise eh, se snažila něco udělat v tomto ohledu. Snažili jsme se podporovat projekty zaměřené právě na tuto skupinu obyvatel, ale samozřejmě nám zbývá ještě urazit velký kus cesty. Velmi si cením příspěvku eh, nebo snahy komis- eh, z tohoto výboru Domnívám se, že služby komise by společně po- <clears throat> mohly uh, přijmout tyto návrhy. Děkuji vám. Thank you very much indeed. Um... Děkuji mnohokrát. Takže na závěr má slovo zpravodaj a ještě harmonogram. Děkuji. Ano, harmonogram už byl odsouhlasen se sekretariátem. Děkuji rovněž za všechny podněty. Mám za to, že určitě se stělesní v nějakých pozměňovacích návrzích. Víte sami, že já jsem se snažil opravdu vše osekat na minimum v těch návrzích. E, vše, co se týká ostatních záležitostí, já to ale beru. A samozřejmě, že jsem ochoten to zohlednit, jakmile to dostanu na stůl. And the amendments need to be done in two days time. So... Uh, uh, Pozměňující návrhy k nám musí dorazit za dva dny a já už se pak těším na diskusi 28. února. Všem tedy děkuji za produktivní dopoledne a připomínám, že se znovu sejdeme v 15 hodin v této místnosti. Máme fantastický program, totiž kulatý stůl k účinnějšímu maloobchodnímu trhu pro spotřebitele a těším se.